Dobré odpoledne. Hablaré en español. Budu mluvit španělsky. Takže prosím, využijte služeb tlumočníků. Pořad jednání byl poslancům rozeslán a to 12. listopadu 2019. Pokud proti němu nejsou žádné námitky, tak ho budeme považovat za schválený. Nikdo nemá námitku? Takže pořad jednání je schválený. Připomínám vám, že máme k dispozici tlumočení do 14 jazyků a že dokumentace je k dispozici na webu KONT. A chtěla bych využít této příležitosti, abych pozdravila eh, tlumočníky a také všechny, kteří nám dnes umožňují toto zasedání. Eh, schůze koordinátorů byla dnes zrušena a e, bude se konat někdy jindy. Jdeme na bod pořadu jednání, kterým je absolutorium za rok 2018, e, souhrný rozpočet Evropské unie, komise. Jde o výměnu názorů s generálním sekretariátem komise, e, s paní Ilze Johanssone. A já ji tu tedy srdečně vítám. a děkuji moc krát za to, že jste sem přišla a že jste ochotná se setkat s členy výboru KONT. Její odpovědi na písemné otázky vám byly také rozeslány už předem. Všichni poslanci by je měli mít. A vítám tu také pana Rusa, člena Evropského účetního dvora. Děkuji, mi, děkuji mu za jeho přítomnost a je tu proto, aby nám prezentoval své závěry zhruba na 10 minut. Pane Russo, prosím, máte slovo jako první. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážení zpravodajové, vážení poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jsem rád, že tu mohu představovat kapitolu 10 výroční zprávy účetního dvora, což je hodnocení administrativních výdajů, konkrétně Evropské komise. Hodnocení účetního dvora ve výroční zprávě za rok 2018 je pozitivní a výdaje na administrativu jsou prosté relevantních chyb. Měli jsme vzorek 45 transakcí, z čehož 22 transakcí týkajících se komise. Tak jako v předchozích letech jsme našli několik slabin v systému vnitřní kontroly a chyb ve správě eh, rodinných přídavků. Zejména jsme konstatovali nedostatky v tom, jak eh, PMO monitorují eh, přesné a včasné aktualizace osobních údajů, na jejich základě se vypočítávají platy a příspěvky. což, na, na což jsme upozornili administrativu komise. Na základě našich auditních nálezů a závěrů za rok 2018 doporučujeme komisi, aby zlepšila systém zprávy rodinných příspěvků tím, že posílí kontrolu konzistentnosti při prohlášení zaměstnanců o e, příspěvcích, které získávají z jiných zdrojů. Implementace tohoto doporučení je zejména důležitá tam, kde členské státy zavedly reformy ve svých národních systémech rodinných příspěvků. Naše Následné hodnocení podobného doporučení, které jsme dali komisi ve výroční zprávě za rok 2015, eh, obsahuje pouze určitá zlepšení. Kromě hlavního vzorku jsme také vyhodnotili pět eh, procedur veřejných zakázek, které zadala komise za účelem zlepšení bezpečnosti eh, osob a objektů po teroristických útocích v nedávných letech, eh, což byla urgentní záležitost. Ve dvou případech jsme zjistili, že komise uplatnila vyjednaný postup, negotiated procedure, aniž by byla splněna kritéria pro uplatnění tohoto postupu podle finančního nařízení. V prvním případě hodnota smlouvy byla rozdělena, aby se, dala uplatnit, aby se dal uplatnit vyjednaný postup a v druhém případě eh, se komise odvolala na extrémní urgentnost, aby mohla eh, uplatnit vyjednaný postup s jediným eh, dodavatelem. Přičemž ale komise neprokázala ani extrémní urgentnost, ani nemožnost postupovat podle standardních postupů. Kromě těchto dvou případů jsme identifikovali nedostatky v procesu hodnocení ve třech veřejných zakázkách. Šlo například o případ, kdy dodavatel nesplňoval minimální požadavky nebo kdy nebyly uplatněny dostatečné kontroly podle, kritérií, podle výběrových kritérií a kritérií vyloučení. Náš přeskum výročních zpráv o aktivitě neodhalil žádné zásadní chyby a je v souladu s naší vlastní auditní prací. Paní předsedkyně, vážení zpravodajové, vážení poslanci, jsem vám k dispozici pro jakékoliv další vysvětlení a děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát. A nyní dávám slovo paní Johansen, aby zareagovala na tento úvod. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážený pane Ruso. Velice ráda jsem tu dnes a účastním se tohoto slyšení o rozpočtovém absolutoriu 2018. Ráda bych poděkovala účetnímu dvoru za tuto dnešní prezentaci a za výroční zprávu o roce 2018. Chtěla bych také poděkovat tomuto výboru, který e, i nadále hraje zásadní roli v tom, aby byl evropský rozpočet spravován zodpovědně. Spolupráce mezi našimi institucemi ohledně absolutoria je silná a konstruktivní už mnoho let, což je odrazem našeho společného úsilí nejenom o to, aby byl rozpočet spravován zcela v souladu s předpisy, ale, což je neméně důležité, aby plnil zamýšlený, zamýšlený účel. Toto absolutorium se soustředí na rok 2018, já se k tomu za chvilku vrátím, ale eh, vzhledem k tomu, že na příští týden je naplánováno hlasování o nové komisi, je přirozené také o dívat se do budoucna. Jak víte, designovaná předsedkyně van der Leyen stanovila velice ambiciozní agendu eh, Evropy, která eh, se soustředí do šesti hlavních iniciativ. A my se těšíme na spolupráci s parlamentem a na to, jak budeme tyto ambice přeměňovat v realitu. Nová komise se hodla eh, rozjet s celou řadou iniciativ už v prvních sto dnech. První z nich bude Evropský zelený díl Dezignovaná předsedkyně má také velice jasnou vizi toho, jak chce, aby komise fungovala. Jak jste viděli v Mission Letters, nové kolegium bude pracovat jako tým, což si bude žádat otevřenější dialog uvnitř komise. Předsedkyně také klade značný důraz na udržitelnost, to je středobod její agendy. Je to princip, že změna začíná doma a proto nová komise bude fungovat v bezpapírovém režimu od prvního dne. Chtěla bych také říci více o roli generálního sekretariátu v této komisi a v budoucí komisi. Jsme služba s celou řadou specifických funkcí. Podporujeme předsedu, Eh, místo předsedy a eh, další tím, že koordinujeme práci ostatních oddělení v, tedy v předsednickém oddělení a združujeme zkušenosti z celé komise, abychom co nejlépe využívali zdroje a abychom pomáhali komisi plnit, co slíbila. Kromě toho máme na starosti také eh, hladké fungování rozhodovacího procesu v komisi a koordinujeme meziinstitucionální vztahy komise, mimo jiné i s parlamentem. V písemném dotazníku jste položili mnoho důležitých otázek na celou řadu témat, ale já bych chtěla zdůraznit, že eh, rolí generálního tajemníka v komise eh, není to tež jako v jiných institucích. Generální tajemník není šéfem administrativy. Eh, jak víte, máme komise a generální ředitele, kteří, se přímo, kteří jsou přímo zodpovědní za personál, rozpočet IT a další administrativní záležitosti, za to, generální tajemník eh, se s nimi koordinuje, zejména v otázce eh, společného zájmu. Eh, teď bych se ale chtěla soustředit na absolutorium 2018. Byl to poslední úplný rok Junkrovy komise a domníváme se, že výsledky za tuto dobu jsou úctyhodné. Junkrova komise eh, dokončila všechny iniciativy, které byly slíbeny na začátku mandátu a to ve všech deseti eh, prioritních politických oblastech. Mnohé z těchto iniciativ byly parlamentem a radou schváleny. Společně jsme učinili velice důležitý krok vpřed in, ohledně investic, Evropského pilíře sociálních práv, energetické unie, jednotného digitálního trhu, obchodu a bezpečnosti. To je jenom tak namátkou. Evropský rozpočet vždycky hraje ústřední roli tím, že podporuje tyto priority. Například vezmeme-li si Evropský fond strategických investic, Junckerův plán, tak ten přinesl výsledky. Poslední čísla ukazují, že bylo uvolněno 430 miliard euro dalších investic v, celém, e, v celé Evropské unie, čím se zvýšil HDP o 0,9% a vzniklo 1,1 milionu nových pracovních míst. V období 2014 až 2020 Evropský sociální fond podpořil 1,1 milionu malých a středních podniků, což vedlo k vytvoření 420 tisíc nových pracovních míst. A více než 7,4 milionů nezaměstnaných mohlo opět najít práci a přes 8,5 milionů lidí získalo nové kvalifikace. Pokud jde o klimatické výdaje, Evropská unie vydala 32 miliard euro na klimatické akce ve všech programech v roce 2018, což je 20,7 rozpočtu na rok 2018. A podle posledních odhadů 210, to bude 210 miliard za celé období. Erasmus Plus, tady eh, ten se, ten se financuje i nadále a i nadále má značný dopad. V roce 2018 Erasmus vytvořil příležitosti pro 800 tisíc lidí, kteří se tak mohli učit nebo pracovat nebo dobrovolničit v cizině. Hraje důležitou roli také v Evropsko-africké alianci. V roce 2019 přes 8 tisíc afrických studentů a zaměstnanců dostalo stipendia na to, aby se dostali na evropské univerzity, čímž se dostáváme na 36 tisíc osob zatím. Evropská unie je i nadále největším eh, dárcem humanitární pomoci na světě. V roce 2018 jsme dali více než 1,4 miliard euro na humanitární pomoc ve více než 90 zemích. V roce 2018 jsme si také uchovali vysoké standardy finanční zprávy, finančního managementu a to je odpovědnost, kterou bereme, bereme velice vážně a kolegové s uspokojením vidí, že naše investice z posledních let se navracejí. Chtěla bych citovat Evropský účetní dvůr, že eh, na základě zlepšení finanční zprávy Evropská unie nyní eh, splní vysoké standardy transparentnosti, pokud jde o eh, nakládání s veřejnými prostředky. Samozřejmě ale nesmíme usínat na Vavřínech, pokud jde o ochranu rozpočtu. Budeme i nadále se zlepšovat, a to na základě doporučení parlamentu a účetního dvora a v úzké spolupráci s členskými státy, které implementují 75 rozpočtu. Také jsme posílili naši vnitřní strukturu, máme novou strategii boje proti podvodům a posílili jsme roli OLAFu. Nové finanční nařízení nám dalo nové nástroje, eh, které nyní používáme. Nový mechanismus právního státu v, v příštím víceletém finančním rámci ještě dále posílí náš soubor nástrojů. Bereme na vědomí zjištění soudní, účetního dvora ohledně administrativního rozpočtu, který eh, nevykazuje zásadní chyby eh, a finanční oddělení komise už eh, učinilo kroky na odstranění těch hlavních slabin, které byly identifikovány, pokud jde o rodinné příspěvky. Je to složitá problematika a my na ní budeme i nadále pracovat, abychom posílili systém například pomocí posílených kontrol konzistentnosti a častějších upomínek zaměstnavatelům, eh, jaká je jejich notifikační povinnost. Domníváme se také, že zaměření eh, účetního dvora na výkonnost našich finančních programů na konci tohoto období je naprosto správné. Proto se tím budeme řídit v přípravě budoucích finančních programů. Chceme lepší indikátory, zjednodušenější programy a jasná pravidla. Chceme eh, zlepšit to, eh, co už nyní je eh, podle OECD velice kvalitní výkonnost. E, díky konstruktivním podnětům tohoto výboru i účetního dvora jsme učinili značný krok vpřed také pokud jde o, naši, o naše podávání zpráv o výkonnosti. E, jehož středobodem je výroční zpráva o e, výkonnosti která skýtá přehled toho, jak se roz, s rozpočtem zachází v zájmu jednotlivých priorit. Neustále se snažíme situaci ještě zlepšovat a vaše podněty k tomu budou velice vítané. Naším cílem je nejen efektivněji komunikovat o tom, čeho bylo dosaženo a jaké jsou naše výzvy, ale také poskytovat eh, analytická data k rozhodnutím o tom, jak alokovat rozpočet v budoucnosti. Je také zásadní, abychom navázali na úspěch finanční finančních programů. Jednou z nejbezprostřednějších eh, priorit je zajistit rychlou dohodu o budoucím dlouhodobém rozpočtu. Eh, ten výsledek musí být stejně ambiciozní jako naše společná politická agenda v oblastech, jako je udržitelnost, výzkum, digitalizace a vnější činnost. Jsme parlamentu vděční za jeho neutuchající podporu pro ambiciózní rozpočet. V mnoha klíčových oblastech, jako je podpora nových priorit a flexibilita rozpočtu, vlastní zdroje a právní stát, e, jsme v podstatě zajedno. Jak víme, času je velice málo a naše regiony, výzkumníci, zemědělci, mladí lidé a malé podniky očekávají, že se programy budou moci rozběhnout včas 1. ledna 2020. Ale abychom naplnili naše priority, budeme také potřebovat efektivní administrativu. Evropský parlament byl vždycky obhájcem silné a výkonné evropské administrativy a jsme velice vděční za to, že nás i nadále podporujete. Evropský účetní dvůr nedávno zdůraznil, že byly učiněny značné úspory. Jistě si uvědomujete také to, že jsme dokončili tu bolestnou proceduru snížení stavu o 5 Účetní dvůr také ve své zprávě píše, že nedávné reformy měly reálný, méně pozitivní dopad na náš personál a na schopnost přitahovat talenty z celé Evropy. Víme sami, že potřebujeme být efektivnější, o což se snažíme například v kontextu eh, synergií a eh, iniciativ pro efektivitu, ale jak víme, i tyto iniciativy mají svoje meze. Nebudeme moci provádět všechny nové úkoly bez dostatečného administrativního rozpočtu. A vím, že můžeme spoléhat na vaši podporu v tomto ohledu. Závěrem, paní předsedkyně, bych chtěla říct, že děkuji moc krát za tuto příležitost přispět k postupu absolutoria za rok 2018. Vím, že komisař Hán a celé kolegium jsou odhodláni pokračovat ve velice dobré spolupráci z posledních let. Tohle je klíčový moment pro naši Unii, kdy začínáme znovu, je to nový začátek parlamentu i komise, očekávání jsou vysoká a konstruktivní vztahy mezi našimi institucemi byly vždy jedním z klíčů k úspěchu. Děkuji moc krát za možnost před vámi promluvit. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji vám moc krát a teď eh, dostanou slovo členové výboru. Jako první eh, pan zpravodaj Zdechovský. Prosím, máte slovo. Madam Chair, your pronunciation of my name is really... Paní předsedkyně, vyslovujete moje jméno lépe a lépe. Myslím si, že do konce volebního období už to zvládnete a budete mistriní české výslovnosti. Děkuji vám moc krát za slovo a děkuji také za tuto prezentaci. Eh, já bych chtěl vyřídit díky od Moniky Holmajer, která tu dnes nemůže být, protože vyjednává o rozpočtu na rok 2020. Ráda by ale poděkovala účetnímu dvoru, zejména panu Rusovi, za práci na výroční zprávě. A paní Johansson z komise za obsáhlé odpovědi na naše dotazy které jsou nesmírně užitečné pro přípravu zprávy o absolutoriu. Stále ale ještě máme nějaké otázky. Znáte nás, vždycky máme spoustu otázek. A já doufám, že paní Johansson bude po mých otázkách stejně, bude mít stejně dobrou náladu jako před nimi. Whistlebloweri, to je otázka 56. V odpovědi na otázku 56 se komise zmiňuje o pěti případech eh, whistleblowerů od roku 2015. To jsou případy, které byly postoupeny OLAFu. A naše otázky znějí. Byly tyto případy OLAFem přijaty a byly prošetřeny? Druhá otázka. Jaký byl výsledek? Třetí otázka. Byly tyto případy předány eh, národním orgánům k dalšímu vyšetření? A čtvrtá otázka. Jak komise chrání whistleblowery a co hodlá dělat do budoucna? Pokud jde o postup absolutoria, Vidí komise nějaké možnosti urychlit postup absolutoria, aby se absolutorium dalo udělit dříve? A druhá otázka. Co může komise udělat pro to, aby zvládla postup absolutoria rychleji? A pokud jde o chybovost, Vy jste tu zmínili mnoho pozitivních věcí. Nicméně výbor KONT stále pracuje na novém pohledu na audit. A pro nás není zas tak důležité, jestli vidíme nějakou chybovost nebo ne. Pro nás je důležitější vědět, jaká je ta situace zatím. Takže otázka zní, může komise tu zbytkovou chybovost označit za důležitější než chybovost u plateb? Obě tyto chybovosti jsou nesmírně důležité. Konkrétně srovnání těchto dvou chybovostí ukazuje na schopnost komise detekovat chybné platby a zpětná inkasa. Reziduální chybovost by měla být co nejnižší a blížit se nule. Nicméně právě tak důležité je udržet na minimum chybovost u plateb a to pod práhem relevantnosti, abychom potom nemuseli zpětně žádat značné částky peněz. Přestože komise říká, že jsou pouze dvě chybovosti, jsou to určité rozdíly v terminologii. Mezi e mezi EARS a různými generálními ředitelstvími a často i v rámci jednoho generálního ředitelství. Zdory eh, závažným rozdílům mezi generálními ředitelstvími, jak může eh, terminologie ve zprávě Evropského eh, účet, jak může terminologie EAR eh, být zjednodušena a standardizována. V odpovědi na otázky 69 a 70 komise píše, chybovost u plateb pod dvěma procenty může proto být chápána jako indikátor. Může se komise zavázat k cíli, že chybovost u plateb pod dvěma procenty bude používána jako indikátor ve všech generálních ředitelstvích? A pokud jde o právní stát, to je poslední kapitola, kterou chceme otevřít. Mechanismus právního státu podle článku 7 smlouvy o Evropské unie je odpovědí na známý problém v mnoha členských státech, jako je Rumunsko, vys otázka 66. Jak se může právní stát zlepšit ve všech členských státech? Jak může komise přispět k tomu, aby pozvedla eh, právní stát na podobnou úroveň ve všech členských státech? A jak chce generální tajemník zajistit koherentní pozici vůči reakci komise na otázky právního státu? Děkuji moc krát za vaše odpovědi. Děkuji moc krát. Paní Johansson, máte slovo, abyste odpověděla panu, panu Zdechovskému. Uh, uh, děkuji mnohokrát za tyto otázky. Eh, děkuji také za možnost k tomu více něco říci. K oznamovatelům ano, jak jsme zmínili v písemných odpovědích, Olaf eh, byl upozorněn na, teda na pět případů eh, od zaměstnanců, kde si tedy žádají o to, aby získali status oznamovatele. Tyto případy ještě eh, tedy probíhají, nebo probíhá vyšetřování, takže bohužel nemůžu odpovědět konkrétněji. Řekněme, že tedy probíhá ještě ten proces a tudíž ehm, nejsou dostupné detaily vlastně ani pro mě. Vysoké vedení eh, komise ve všech eh, generálních ředitelstvích mají povinnost eh, informovat OLAF o všech dalších případech, kde dojde k podezření na jakékoliv eh, tedy, nekalé postupy. Nicméně to úplně nespadá vždy pod oznamovatel, pod definici oznamovatele. My se samozřejmě snažíme chránit lidi, kteří upozorňují na nesrovnalosti, Snažíme se nastavit robustní systém i proto, aby OLAF tyto případy mohl dobře proskoumat. K vaší otázce ohledně včasného nebo rychlejšího udělení absolutoria, co bychom s tím mohli udělat. My všichni eh, jsme zavázáni tomu, aby to proběhlo co nejrychleji. A sestavování kalendáře pro Eh, udělení absolutoria je jeden z kroků ku předu. Mm, dívali jsme se na další možnosti, co by bylo možné udělat, abychom to ještě urychlili a my eh, vycházíme z údajů, které nám poskytnou členské státy, takže abychom měli kompletní obrázek, potřebujeme samozřejmě kompletní přehled eh, o výdajích. To, znamená, že komise potřebuje tedy tyto údaje o členských zemí, eh, které potom ještě je potřeba ověřit. A v řadě případů, bohužel, se musíme stále znovu obracet na členské státy, aby nám poskytly přesnější a dodatečné informace takže z naší strany děláme maximum, abychom e, ten proces interně urychlili, ale jsou zde tedy i externí e, příspěvky nebo faktory. E, co se týče míry chybovosti, víte, že komise je zavázána ně, několikrát tedy už opakovala svůj eh, silný závazek eh, spolupracovat jak s výborem KONT, tak s účetním dvorem a zlepšit své vlastní kontrolní systémy i postupy, tak aby se snížila míra chybovosti. Eh, jde tady asi o to, že za prvé jako správce evropského rozpočtu, rozpočtu cílem eh, komise je tedy identifikovat slabiny a okamžitě jednat v případě, kde to tedy možné, na tom víceletém základě. Ehm, pokud tedy je míra chybovosti eh, ve zprávě účetního dvora, tam samozřejmě jde taky o to, jak to vypadá v jednom konkrétním roce s tou správností ehm, účetní závěrky a tak dále. Ehm, kromě toho hovoříme o rizicích, eh, jednak v první fázi plateb a v druhé fázi při uzávěrce. A eh, to vlastně vysvětluje i ten eh, mírný rozdíl, na co se snažíme zaměřit. Eh, chceme zajistit, aby ve chvíli, kdy tedy ten pro, program proběhne, proběhnou všechny kontroly, tak aby zbytkové eh, riziko bylo pod dvěma procenty, že tedy dojde ještě k, nějakému, eh, k nějaké chybě. Eh, v tom roce 2018 jsme měli eh, to, mm, eh, tu chybu v platbách 1,7 a u závěrky 1,8. Takže předpokládáme, že to tedy opravdu bylo eh, v tom eh, pod ty 2 procenta. Ale jak už jsem řekla, jsme zavázáni tomu, věnovat další úsilí eh, dalšímu snižování míry chybovosti a také eh, nám jde o to, abychom měli eh, takové definice, aby všichni to chápali stejně. Musíme vzít také v potaz, že existují rozdíly mezi různými eh, programy, zda jsou eh, centrálně zpravované nebo tam probíhá nějaké sdílená zpráva, eh, taky samozřejmě, jak to vypadá s výdají ve, třetími, ve třetích zemích, když třeba hovoříme o Evropském rozvojovém fondu, když třeba ty platby jdou do rizikových zemí, kde tam ta situace je jiná než v členských zemích. Eh, právní stát a jeho mechanismy. A situace v našich členských zemích. Jak víte, eh, komise zveřejnila sdělení eh, o tom, jak pokročit ku předu s těmi mechanizmy právního státu, tak aby to tedy bylo více horizontální a uplatnitelné na všechny členské státy. My jsme předložili náš návrh o právním státu v kontextu víceletého finančního rámce. Takže opravdu tomu věnujeme maximální úsilí, abychom zvýšili i povědomí v členských zemích, abychom povzbudili dialog, aby naše analýza a hodnocení eh, tedy byly k dispozici ve chvíli, kdy eh, se bavíme o tom, jak funguje právní stát ve všech členských zemích asi jste zaznamenali, že v kontextu evropského semestru už jsme několikrát využili ty mm, doporučení pro konkrétní země, country specific recommendation. Tady třeba jsme se zaměřili na justiční systém, protože to má samozřejmě velký dopad na interní trh, jak jsou chráněny investice ve členských zemích a jak je také chráněn evropský rozpočet. Mm, konkrétní situace v Rumunsku. Ano, komise vynaložila velké úsilí v bilaterálních kontaktech s vládou a s rumunskými orgány, jak s předchozími, jak s předchozí vládou a také s nedávno jmenovanou vládou. Probíhají schůzky, zasedání i tento týden kde se tedy snažíme přijít na to, jak bychom nadále mohli podpořit eh, rumunské orgány, tam, kde je to potřebné, ale také kde můžeme upozornit na to, že je potřeba vystupňovat eh, jejich úsilí. Jak už jsme zmínili v našich eh, písemných odpovědích, Máme tam vlastně i svého vlastního poradce, který je nyní usazen v Rumunsku, aby, abychom usnadnili kontakty s rumunskými orgány a abychom opravdu řešili ty nedostatky v justiční reformě v oblasti právního státu v Rumunsku a budeme tedy v tom pokračovat i nadále v příštím období. Muchas gracias. Pasamos. Děkuji moc krát. Teď jdeme na stínové zpravodaje. Jako první bude mít slovo paní Penkova, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji paní Johansson za všechny písemné odpovědi i za vaši prezentaci. Mám jednu připomínku a dvě otázky, které vychází z těch písemných odpovědí. Takže za prvé připomínka k otázce 96. My vítáme ochotu a připravenost komise Eh, zapojit do té eh, eh, výroční zprávy otázky udržitelnosti týkající se strategického plánování a nejenom zprávy organizace. Chceme říci, že parlament také má právo, monipro, by, by si přál nahlížet na to, jak se to monitoruje a jak se to dělá. A Uvidíme, eh, jak se taky zpráv, to, co bylo ve zprávě Evropského účetního dvora, dostane do té příští výroční zprávy. Teď mám dvě otázky. Za prvé, eh, eh, chci se dostat k otázce 98, která se týká různých metodologií a terminologií. Um, pokud jsme to pochopili dobře, tak není plánováno tuhleto věc nějak řešit, i když to způsobilo diskuse eh, ohledně tedy například těch různých mír, měr chybovosti. A já jsem, bych vás tedy chtěla eh, poprosit, abyste k tomu řekla ještě více. Eh, vyvolává to stále ještě určité tedy hm, zmatení a eh, pak mám otázku ohledně otázky 99 Tady je slovo corporate, eh, řekněme podnikový a eh, hodně se používá, já chápu. Proč se to tady v určitých případech používá, ale eh, na druhou stranu, proč používáme corporate místo institutional, pokud hovoříme o komisi, což je instituce a ne nutně podnik. Takže možná by bylo lepší tu terminologii změnit. To je v tuto chvíli ode mě vše. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji vám. Pan Boye, nevím, jestli to vyslovuju správně, když tak mě opravte. opravte. Výborně, děkuji. Mluvám Olvira Šastela, který vyjednává o rozpočtu s řadou našich kolegů. Děkuji paní generální tajemnice a také děkuji jménem účetního dvora za toto upřesnění a děkuji za velmi konkrétní odpovědi. Chci zmínit čtyři věci, které jsou důležité. První, ve, svém, ve své zprávě účetní dvůr zdůrazňuje nízké čerpání investic, které jsou označené jako strategické a to je opakovaný problém. Tato nízká kapacita může vést eh, k řadě zdržení, pokud je ekonomický rozvoj členských států, tak bych chtěl vědět, jaké iniciativy chce komise přijmout, aby to vyřešila a jak by Evropský parlament mohl tomu přispět, že to všichni sdílíme, tento zájem. Druhá věc, pokud jde o rozvíjení vašeho boje plánu boje s podvody. Jeden z úkolů byl vytvořit skutečnou kulturu boje proti podvodům v rámci generálního sekretariátu. Jaké zkušenosti máte s tímto plánem? Za třetí, pokud jde o klíčové výkonnostní ukazatele, zdá se, že v roce 2018 míra plnění programu komise byla pomalejší, 85%. Máte nějaké vysvětlení k tomuto poklesu oproti minulým letům, o kterých hovořil, hovořila i zpravodajka. A účetní dvůr také zmiňuje některé slabiny u klíčových výkonnostních ukazatelů. Budete to řešit a jakou strategii jste připravili pro toto řešení? Dále chtěl bych vědět, jak bilancujete systém Atmos, který má zvýšit transparentnost se zástupci, kteří jsou nositeli různých zájmů. Parlament dělá maximum v tomto směru a velmi mu na tom záleží. Děkuji mnohokrát. Muchas gracias. Děkuji vám. Pan Freud, front, nevím, je to těžké vyslovit musím omluvit kolegu, který je na zasedání koordinátoru AFETu. Děkuji za vaše písemné odpovědi. I já mám několik návazných otázek. Chci začít otázkou na kontrakty pro ty speciální poradce. To je otázka 54. Chci se tedy zeptat, když máme tedy ty speciální poradce eh, na komisi, mohou to být třeba bývalí poslanci a podobně, máme nějaký limit na proplácení cestovních výdajů takovýchto eh, poradců a eh, potom když se tedy proplácí cestovné, je potřeba tam třeba poskytnout předchozí povolení, autorizace, že budou moci cestovat a taky jsme měli zprávy v médiích v, ne, v, ne, v nedávné době, eh, že třeba zejména bývalí předsedové dávají tyto roli, role speciálních poradců na pět let, tak nebo je dostávají, jakým způsobem to sladíme s etickým kodexem pro komisaře, eh, kterému říkáme, eh, že tam máme takzvané cooling off period u těch předsedů komise to máme asi tři, to období tří let, ale pak zase máme tyhle ty speciální poradce, ty kontrakty, takže může nastat situace, kdy mají třeba nové eh, zaměstnání pro nějakou hm, hm, soukromou firmu, ale zároveň mají nárok eh, na to, aby byly jim propláceny eh, výdaje v nějakých třeba neoficiálních funkcích komise. Tak jak zajistíte, že tam není nějaký střed zájmu a že eh, třeba nejsou, eh, nedostávají proplacenou cestu, kterou podnikli třeba i ve své druhé funkci eh, v té soukromé. A Potom oznamování zaměstnanců, to máme tady otázku 87-88, když zaměstnanci opouští komisi. Vy tady říkáte, že je zákaz lobování a Ehm, dalších takových těch eh, advokátských funkcí, advocacy. Ehm, mě by zajímalo, jaká definice, nebo jakou definice používáte pro ty eh, lobovací aktivity, protože mm, v eh, Transparency registru tady máme jak přímé, tak nepřímé lobování. Tady vlastně je otázka, koho kontaktovat, když ehm, se projednává určité téma, tak jak by se to prosazovalo pro ty zaměstnance? Vy jste hovořila o tom vyšším managementu, kde ty informace jsou veřejné, ale mm, my se ptáme na tyhle ty informace i pro ty juniornější pozice a Tady jsou stovky pozic každý rok, které lidi opouští na komisi a neodcházejí do důchodu spíše do, tedy odchází do, na, do jiné práce a nás by tedy zajímalo, Zda třeba byl aspoň jediný případ, kdy nova, no, nova, nové zaměstnání bylo zamítnuto z důvodu střetu zájmu nebo právě tady toho problému s tím lobováním. A pokud komise řekne, že nějaká práce nemůže být e, akceptována tím bývalým zaměstnancem, ale ten bývalý zaměstnanec ji stejně přijde, přijme, Eh, eh, přesto, že tedy se zavázal komise, že to neudělá, tak eh, jak se to potom vymáhá? Protože podle pravidel pro zaměstnance, jestli to chápu dobře, tak my nemáme žádný mechanismus pro vymáhání tohoto pravidla 16 letech podmínkách. A další otázka, kterou mám, se týká otázky 89 a 90. Tady zase jde o transparentnost eh, lobistických firm a eh, my jsme tedy spokojeni, že eh, komise zveřejňuje jakékoliv setkání členů kabinetu s lobbysty a Zajímalo by nás, jestli je taky nějaké sdělení, třeba ze strany předsedy nebo komisařů nebo generálních ředitelství. Eh, jak tedy plní tyto povinnosti. Eh, potom mám otázku k tendrům, to se týká 91. Tam jsme se ptali, eh, zda tedy počet tendrů, které proběhly, zda tam, byl jenom, zda tam byla jenom jedna nabídka. Vy Říkáte, že nemáte informace nebo je neudržujete tyto informace, ale to mi trošku dělá starosti, protože eh, pokud to chápu dobře, tak byste měli vědět, pokud jsou zadávány veřejné zakázky, kolik nabídek v procesu bylo. Pokud tam nebyla tedy pouze jediná nabídka. A opravdu bych si vážil, kdybyste mi odpověděli na tuhle otázku i písemně. Můžeme třeba začít eh, eh, těmi největšími eh, veřejnými zakázkami. Nemusíme se hned zaměřit na, ty, na všechny tendry. A poslední věc, ke které jsem se chtěla zeptat, tady máme 36, 37 a 38. To jsou tedy ty otázky o střetu zájmů týkající se agentur. Máme taky vysoce vyprofilovaný pří, případ ředitele bankovního orgánu, k který vlastně se dostal do Asociace pro finanční trhy v Evropě. To je velmi prominentní lobistická organizace a vy jste v písemných odpovědi říkal, že role komise v tomto procesu je tedy omezená na komentáře, ale e, exekutivní ředitel e, bankovního orgánu spadá přece pod e, staff regulation a tam jsou ustanovení Eh, ohledně eh, tohoto takzvaného cooling off period, kdy si nemůže stát lobbystou a tak je přece zajímavé, že mohl z této pozice eh, dohledu přejít na hlavní lobbystickou organizaci, která vlastně lobuje v té oblasti, že se vůbec nic neudělalo pro to, aby se tomu zabránilo. Děkuji. Gracias. Děkuji. Za skupinu ID nevím, jestli paní Adinolfi si chce vzít slovo. Ne. V tom případě eh, jdeme znovu eh, na paní Johansson, aby odpověděla stínovým zpravodajům. Prosím, máte slovo. Děkuji. Díky za velmi široké otázky a maximálně se vynasnažím, abych na ně odpověděla. Pokud je o chybovost, už jsem se pokusila to vysvětlit. A půjdu ještě dále. Jak už jsem řekla ve, své, ve svých prvních odpovědích, velmi pečlivě se zabýváme tím, co by bylo možné udělat, abychom snížili míru chybovosti, zejména u vysoce rizikových výdajích. A jak už jsme zaznamenali, Chyby často souvisejí se složitostí pravidel. Komise zjednodušila pravidla, my vydáváme pokyny a také spouštíme komunikační kampaně, abychom příjemcům pomohli v přístupu k evropskému financování. V novém návrhu VFR máme celou řadu návrhů na zjednodušení, ale je třeba také podpory parlamentu a rady v tomto směru. A skutečně jsme se zavázali spolupracovat s našimi partnery, abychom odstranili kořené příčiny chybovosti a podnikli příslušné nápravné kroky. A to také platí pro naši interní práci. A určitě chceme pokračovat v řešení této otázky, až budeme předkládat naši zprávu o řízení a výkonnosti, tedy výroční zprávu, a budeme tam srovnávat situaci v jednotlivých odborech a v jednotlivých službách. Pokud jde o výraz corporate, ten je používán pouze zcela ve specifickém významu, když hovoříme o otázkách řízení a otázkách, které jsou relevantní nejen pro jedno každé generální ředitelství nebo jedno každé oddělení v rámci komise, ale když je potřeba vytvořit společnou kulturu, společné normy, společný přístup k některým otázkám, které mají horizontální charakter. A právě v těchto příležitostech používáme pojem korporátní. A možná to je poněkud matoucí, protože ne vždy se dá tento výraz korporátní takto vyložit, ale v zásadě mám na mysli řízení takových otázek, které jsou ve společném zájmu a kde instituce má zájem na tom, aby docílila společného nebo silně koordinovaného přístupu napříč jednotlivými součástmi organizace napříč generálním ředitelstvím a podobně. A tím se dostaneme k vyšší míře synergie, k větší efektivnosti, podaří se nám zracionalizovat některé postupy a zabráníme i fragmentaci roztříštění. Pokud připomenu korporátní rada pro informační technologie, tak Tady jsme před otázkami společného zájmu a využíváme ve všech generálních ředitelstvích stejné postupy a také chceme využívat eh, vyzkoušené optimální postupy, aby chom zamezili roztříštěnosti. Soudržnost a nízká míra absorpce jak víte, komise věnuje zvláštní pozornost naší spolupráci s členskými státy. A to také žádáme, pokud jde o včasnou prognózu, zda budou čerpat. A my velmi úzce spolupracujeme s příslušnou státní zprávou, abychom zajistili lepší plánování, abychom zajistili také plynulé postupy, pokud jde o veřejné zacházky a také, abychom zajistili určitou adekvátnost mezi ukazateli a politickými cíly, které jsou zařazeny do politiky soudržnosti. A pro nás to představuje trvalé úsilí, protože náš zájem je mít skutečně zcela plynulý tok evropských investic, protože to je klíč k zajištění investic, kde jako reakce je trvalý růst. A to je jedna z věcí, kde tak intenzivně prosazujeme v jednáních o VFR. Potřebujeme schodu o víceletém finančním rámci a brzy v příštím roce, abychom měli čas na tento dialog s členskými státy, aby stihli vytvořit své programy a abychom mohli zajistit, že tedy ten, ty prostředky se dostanou až eh, ke konečným příjemcům. Pokud jde o, proti, o strategii proti podvodům, generální, na úrovni generálního sekretariátu, my jsme udělali mnoho, pokud jde o školení pracovníků a dvě věci. Je to zvýšení povědomí. To je vždy klíčová otázka, ale také jsme se zabývali školením pro boj s podvody pro všechny úředníky, kteří se nyní specializují na tyto otázky a budeme v této snaze pokračovat trvale. Potom to byla i otázka týkající se realizace pracovního programu komise a klíčové ukazatele tady jsou v roce 2018 jsme implementovali 85%, pokud se podíváte na pracovní program komise, byly tam otázky, které byly přesunuty do roku 2019, roku 2018, by na plánu 2018 měly posílit eh, vládu práva. A za druhé, pokud je o Communicating Europe, tak to se stalo součástí eh, sdělení CBU. A důvody v pozadí jsou, že ta změna, ke které došlo oproti původním plánům, byla politickým rozhodnutím, ke kterému došlo po pečlivém zvážení předsedou Junkerem a kolegiem, abychom lépe připravili iniciativy a také lépe načasovali, abychom usnadnili širší debatu, která proběhla mezi institucemi a také, aby se připravila debata, která byla velmi důležitá před setkáním v Sibiu. A tam jsme se zabývali další strategií a dalšími prioritami. Pokud jde o transparentnost. Podívejte se, věnujeme velkou pozornost, abychom zajistili, že všechny kroky komise jsou dobře zaznamenané jakožto transparentní a my jsme navrhovali uplatnit registr transparentnosti, který máme vůči na, na, na všechny instituce. A jednání na toto téma probíhají a určitě budeme znovu spouštět eh, právě toto s novým kolegiem, protože pokud to má být důležitý prvek, a zvýší důvěru našich občanů v, instituce Evropské unie, tak to je vždy důležité, abychom byli schopni vysvětlit, co vlastně děláme. Pokud jde o zvláštní poradce a různé typy proplácení, co se týče dopravného, tak zvláštní poradci prostě nemohou jezdit eh, bez omezení na mise, musí mít předběžný souhlas a musí plnit celá konkrétní úkoly, které jim jsou uloženy ze strany nadřízených a proplácení nákladů se týká pravidel pro mise v obecné rovině, takže platí to, co platí pro komisaře, pro další pracovníky komise a závisí to na misích. A jaký je cíl mise a jaké další náklady s tím souvisejí. Pokud jde o zvláštní statut poradce pro bývalé předsedy, ano, to je rozhodnutí, které bylo schváleno nedávno kolegiem a do značné míry vychází z praxe v řadě členských států, kdy bývalí předsedé dostávají podporu. A tady je to zavedeno jako časově omezené a ten důvod je, že bývalí předsedové velmi často pokračují jako ambasadoři Evropské unie. A ten statut zvláštního poradce je proto, že vlastně prosazuje Evropskou unii. Opět pouze ty mise, které jsou navázány na jeho aktivity, jakožto bývalého předsedy, kde jedna z tohoto titulu budou proplaceny a případ, o kterém jste hovořil, pokud bývalý předseda by přijal nové pracovní místo, tak eh, kodex chování se na něj bude vztahovat. A také tam platí omezení. A my už nyní vlastně uplatňujeme nejen toto na, preze, na předsedu Junckera, on neřekl, že podepíše novou smlouvu, ale až odcházející komisaři budou se ucházet o nová pracovní místa, tak budou uplatňovat velmi přísně kodex schování a vždy je to posuzováno přijde, případ od případu a už dnes to má prostě významné dopady. Notifikace pro bývalé zaměstnance Pokud náš, nás pracovník opouští, tak samozřejmě existují důrazná pravidla týkající se lobbyingu. Ne, nesmějí lobovat své bývalé kolegy, kontakty, kontaktům by mělo být zabráněno. Existuje staff regulation, které upravuje pravidla důvěrnosti a lidé nemohou zveřejňovat eh, informace, které získali během svého profesního života. Já jsem přesvědčena, že pravidla, která máme, zejména pro vyšší management, protože riziko ovlivňování je mnohem vyšší právě u toho vysokého managementu, tak ta pravidla jsou velmi přísná. Ta jsou stanovená případ od případu ať už eh, jde o žádost našeho bývalého úředníka, když žádají o některé nové aktivity, které by mohli vykonávat. A samozřejmě je žádáme, aby dodržovali tu karanténu a vlastně pokud jde o jejich bývalé pracovní místo, tak chceme zajistit, že lidé nebudou zneužívat své profesní informace pro účely lobbyingu. A máme velmi přísná pravidla. A máme registr lobbystů, kde komisaři a jejich generální ředitele nebo vedoucí kabinetu musí zveřejňovat setkání s lobbysty. A ta setkání s lobbysty jsou vlastně povolená pouze z lobbysty, kteří jsou uvedeni v našem seznamu lobbystů a my zvyšujeme povědomí u té přicházející komise, u té nové komise, že tu je ten požadavek a kromě toho také pravidelně připomínáme, že toto pravidlo existuje a že je třeba se ho držet, protože komisaři a generální ředitele se drží těchto pravidel a budeme i nadále uplatňovat tato pravidla také u nové komise. Pokud jde o tendry, otázka 91, jak už jsme řekli, nemáme takový informační systém, který by mohl generovat tyto informace, ale můžeme se určitě zabývat na největší tendry a poskytnout eh, dodatečnou písemnou odpověď na toto téma. Pokud jde o vyšší management z jednotlivých agentů, který se přesouvá, abych odpověděla na jiné instituce. a váš konkrétní případ ředitele Evropského bankovního orgánu, myslím, že bychom měli začít od samého začátku a všichni zaměstnanci agentur také podléhají staff regulation a v současné podobě je povinností jmenujícího orgánu a v případě agentury tedy je třeba zachovat statut, který máme eh, v bankovním orgánu, kde jsme důrazně doporučili omezení, která by se měla týkat tohoto případu. Ale jak jsme na to poukázali v písemných odpovědích, přebírá úkoly také jmenujícího orgánu, aby právě vynucoval tato omezení tam, kde je to nezbytné. Děkuji. Chce se někdo z ostatních poslanců vyjádřit a vzít si slovo? Má někdo ještě nějakou otázku? V tom případě ještě já mám tři stručné otázky. Pokud jde o Away Days, komise má za rok 2018 výdaj 2 miliony euro. Eh, a neexistuje v účetnictví rozdíl mezi eh, akcemi, které se konaly externě a které se konaly v budovách komise. Můžete mi vysvětlit, jaký to má důvod? A eh, pokud jde o Burtout, Komise na jedné straně říká, že nemá data a na druhé straně říká, že eh, lékařské týmy mají eh, prostředky na léčení těchto případů. A potom tu máme také kontroly dlouhodobé pracovní neschopnosti, eh, které se řeší. Proč tedy komise nedává k dispozici data, kterými reálně disponuje, tak jako to dělá v ostatních případech? Pokud jde o dlouhodobé nemoci, tak jak hodnotí a vykládá komise to, že, eh, jde, eh, že ženy vykazují téměř dvojnásobek eh, oproti mužům, pokud jde o dny nemoci, a to ve všech kategoriích personálu, a jakým způsobem se to řeší z lékařského hlediska? Máte slovo, paní Johansson, abyste odpověděla na tyto otázky. Děkuji vám moc krát. K vaší otázce na Away Days. k tomu bych chtěla říci, že termíny mohou být občas zavádějící. Tyto akce jsou vždycky pracovní a často se využívají k posílení spolupráce mezi jednotlivými částmi stejného generálního ředitelství nebo v rámci stejné entity v komisi. A velice často je to doba k zamýšlení se nad širšími eh, otázkami, které potom má vliv na procesy. Musím bohužel přiznat, že nemáme statistiky o tom, kolik eh, akcí se koná interně v budovách komise a kolik z nich se koná externě. Takže na, to bychom se měli v budoucnu podívat, protože momentálně to nemáme. Většinou se ale konají v budovách komise. K vaší otázce na lékařské týmy a na dostupná data. Preventivní opatření a informace má na starosti DG eh, Human Resources, pokud jde o zdravotní záležitosti. A v mnoha případech se kontroly provádějí případ od případu, protože tato data neschromažďujeme z důvodu ochrany osobních údajů. Nicméně velice úzce pracuje eh, oddělení lidských zdrojů eh, v jednotlivých generálních ředitelství. Máme tu DGHR a eh, zdravotní službu a tyto analyzují situace konkrétních kolegů aby zjistili, jaký je důvod jejich dlouhodobé nemocenské. A jaké jsou důvody, proč se kolegové neuzdravují? A velice často pot se někdo takový vrací do práce opakovaně a došlo i k situaci, kdy DGHR a eh, lékařský tým se znali, že je potřeba nějaká kontrola, nicméně ta data neschromažďujeme z důvodu ochrany osobních údajů. Eh, pokud jde o dlouhodobou pracovní neschopnost, tak budu se ještě muset obrátit na DG lidských zdrojů, abych vysvětlila ten velký rozdíl mezi muži a ženami. Proč ženy tráví mnohem více času na pracovní neschopnosti než muži. To vám zašleme písemně, já to teď momentálně sebou nemám, nějakou analýzu tohoto problému. Děkuji moc krát. Pan Freund vypadá, že by se chtěl ještě na něco zeptat. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ještě chtěl stručně navázat na dva aspekty toho, o čem jste hovořila. Takže k té proceduře tendrů. Já nevím, jak s tím zachází komise nyní, nicméně předtím, když jsem působil v Transparency International, tak jsem asi viděl v životě největší dokument s daty o tendrech pro výzkumníky. A velice by mě překvapilo, kdyby takovéto informace už nebyly k dispozici dnes. A že by se už nedalo nějakým způsobem vysledovat, jaké jsou základní informace o tendrech. Protože když je jenom jeden uchazeč, tak to je jenom jeden, eh, jedna červená vlajka, která může vylétnout u nějakého tendru. Dají se použít i další indikátory, v případech, kdy eh, veřejné zakázky zadává nějaká instituce, v tomto případě komise, eh, abychom se ujistili, zda je to co nejméně prorostlé korupcí, protože to by potom bylo na úkor daňových poplatníků v Evropské unii. Takže kromě těchto informací by mě zajímalo ještě, jaká je obecná strategie toho, aby veřejné zakázky, které zadává Evropská komise, eh, probíhaly co nejefektivněji a co s nejnižší možnou mírou korupce. A potom další otázka, ta se týká výkonného ředitele EBA. Já chápu, že jmenující orgán tady není eh, výlučně Evropská komise, ale pokud jde o to, že spadá, nebo že, že, tu, že tu platí služební řád, eh, staff regulations, tak ten tu nebyl vymáhán zcela plně, což ale poškodilo reputaci Evropské komise a možná celé Evropské unie. A v zájmu nás všech by mělo být, abychom zajistili, aby služební řád byl vymáhán i v agenturách. A jestliže ho členské státy nevymáhají, tak možná bychom se měli zamyslet nad jinými způsoby. Možná se budou muset změnit předpisy, nebo co budeme dělat s takovými to případy, kdy z ničeho nic pro některé zaměstnance Evropské unie neplatí služební řád. A potom poslední otázka, kterou bych chtěl dodat, protože předtím jsem na ně neměl čas, se týká cestování zaměstnanců Evropské komise. Eh, vy jste eh, byli tak laskaví, že jste poskytli určité základní statistiky ohledně misí a ohledně toho, jakými dopravními prostředky se cestuje. A předchozí komise měla ambice, pokud jde o klimatické změny. Příští komise je má ještě větší. Ursula von der Leyen říkala, že chce mít do roku 2050 klimaticky neutrální kontinent. Takže máte nějaké ambice nebo strategii v Evropské komisi? Protože komise má největší klimatický dopad patrně právě v oblasti cestování. Takže máte proto nějakou strategii na příštích, dejme tomu, 20 let, aby zaměstnanci komise cestovali klimaticky neutrálně. Děkuji. Paní Johansson, můžete odpovědět? Máte slovo. Děkuji moc krát za tyto doplňující otázky k tendrům. Jak jsem říkala, budeme se vám muset ještě ozvat později, protože tyto informace nejsou centralizované. Nemáme jednu centrální databázi, takže budu se muset obrátit na generální ředitelství, abych získala informace o veřejných zakázkách. Protože tohle nemá k dispozici generální sekretariát. Takže slibuji, že se vám ozvu s těmito daty. Pak se se ptali na pravidla veřejných zakázek a na to, jak e, jsou organizovány. My se striktně řídíme finančním nařízením a všemi standardy, které z něj vyplývají. Také striktně uplatňujeme pravidlo e, rozdělení povinností, takže všechny nutné požadavky platí při e, zacházení s veřejnými zakázkami. Data vám poskytneme později. A pokud jde o cestování zaměstnanců, tak my už nyní motivujeme zaměstnance k tomu, aby používali vlak, ale vždycky je samozřejmě problém dostupnost vlakových spojů, zejména když cestujete někam dále do členských států. Zkoumáme různé možnosti, jak motivovat tímto směrem zaměstnance ještě více, jak omezit naše mise, ale samozřejmě je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi tím, abychom byli přítomní v členských státech a hovořili s tamními aktéry a národními administrativami a zároveň, abychom používali i videokonference tam, kde je to vhodnější a tím bychom snížili počet služebních cest. a pracujeme na mechanismu kompenzací, který by nějakým způsobem vyrovnával emise za letadla, ale nejen za ně. Momentálně pracujeme na novém zeleném dílu a přitom hledáme i celkový přístup pro naši instituci a pro to, jak by mohla přispět k tomuto úsilí. K Evropskému bankovnímu orgánu já beru na vědomí vaše komentáře. Jak jsem zmínila v předchozí odpovědi, tak status komise v této agentuře nám umožňuje poskytovat rady a zároveň tato agentura má svůj vlastní postup absolutoria a možná by stálo za to podívat se i na něj. Děkuji vám moc krát a ještě předtím, než skončíme tuto rozpravu, chce pan zpravodaj něco dodat, respektive ta zastoupení pana Zdechovského? Chce pan Zdechovský něco dodat na závěr? Ne? V tom případě bez dalších průtahů děkuji všem účastníkům této debaty a děkuji eh, paní generální tajemnici, děkuji účetnímu dvoru, konkrétně panu Rusovi a Jdeme na další bod. Uzavření účtu Evropského eh, Evropského úřadu pro otázky azylu za rok 2017. Jde o eh, rozpravu o návrhu na uzavření účtu eh, z 23. října 2019. Tehdy parlament odmítl absolutorium řediteli EASO a nyní pokračujeme v plánovaném postupu podle pravidel parlamentu. A to je formální návrh na uzavření účtu z daného roku. Ten měl být představen na příštím zasedání. Spravodaj dal na stůl návrh rozhodnutí o uzavření účtu EASO a tento, na, tento návrh byl 6. listopadu rozeslán. Takže všichni ho máte k dispozici. A nyní eh, má slovo pan Sarvama. Děkuji vám moc krát. Vy jste v podstatě řekla slovo od slova všechno, co tady mám napsáno na papíře. Takže já k tomu nemám žádný projev, už nemám co říkat, nicméně já vám to nevyčítám. E, já vím, že o EASO jsme se tu bavili více než jednou nebo dvakrát za poslední rok a půl. A vlastně to bylo tolikrát, že už jsem to přestal počítat. Nicméně, jak jste řekla, blížíme se do velkého finále a chtěl bych vám zkrátka poděkovat za spolupráci a za trpělivost. Už to skoro bude a to na prosincové plenárce a pak bude hotovo. Myslím si tedy, že bychom měli udělit uzavření účtu a to je všechno. Děkuji moc krát. Pane Zdechovský, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Sarvama za vynikající práci Dobře, tak já přejdu do češtiny, bude to lepší. Já se učím romonsky, ale zatím jsem začátečník. Takže tlumočení funguje. Jedna, dva, tři. Já bych chtěl podruhé poděkovat panu Sarvama Dobře, tak já po třetí děkuji panu Servama za vynikající práci. A myslím si, že skutečně odvedl skvělou práci. Já navštěvuju EASO každý rok. Já na Maltě studuju angličtinu a mám tam spoustu času na návštěvy této agentury a myslím si, že tam tedy eh, mám už mnoho kontaktů, osobně se znám s lidmi, kteří tam pracují. A na tamní situaci byl skutečně depresivní pohled po té, co bývalý ředitel téhle agentury naprosto zničil důvěryhodnost této agentury a velice kvalitní tým a atmosféru v této agentuře. Já si myslím, že tím se zastavil veškerý pokrok a pro mě je velice emocionální, když musím říci, že někdo takový zničil spoustu věcí. Jeho případ je pro mě něco neuvěřitelného Něco, o čem bych nikdy nečekal, že někdo udělá s evropskými penězi. Nicméně chtěl bych být optimista. A chtěl bych říct, že tam teď máme velice vzdělaného, vzdělanou generální ředitelku, která je skvělá, výborně se orientuje a doufám, že v budoucnu vykoná s touto agenturou skvělou práci že ta agentura bude lepší než vrcholná, protože byla mezi nejlepšími agenturami předtím a absolutorium bylo vždycky otázkou nějaké výměny názorů, ale skutečně zpráva financí tam byla na nejlepší, nejlepší z 34 agentur. A teď nast- a doufám, že tahle katastrofální situace už se nikdy nebude opakovat a že nová ředitelka ukáže, že ženy ve funkci generálního ředitele jsou nejlepšími generálními ředitelkami a že se s nikým nebude bavit o tom, jak financovat večírek pro zaměstnance, protože takovéto to obskurní výdaje už nebudou nastávat a nebudou se financovat takové obskurní akce, jaké odhalilo vyšetřování OLAF. Takže závěr je pozitivní. Ženy nám ukážou, jak se řídí Evropská unie. Muchas gracias, señor Štekovský. Děkuji, pane Zdechovský. Já jenom připomenu, že deadline pro eh, pozměňovací návrhy je 22. listopadu ve 12 hodin. A teď jdeme na další bod, což je schválení eh, rozpočtu eh, Evropské unie, eh, konkrétně Evropského parlamentu za rok 2018. Je to výměna názorů s místopředsedou Evropského parlamentu pro rozpočet panem Pedrou, s Pedrem Silvou Pereirou, s generálním tajemníkem Klausem Velem a s interním auditorem Evropského parlamentu Robertem Galvinem. A to za přítomnosti člena účetního dvora, pana Pětra Rusa. Já ho tedy vítám po druhé. A s potěšením tu všechny vítám. Pan Silva už je tady? Como decía, es un placer darles la bienvenida. Tak, jak už jsem říkala, všechny tu vítám. Odpovědi na seznam otázek před těmto výměnou názoru byly všem poslancům rozeslány, takže ze všeho nejdřív má slovo pan Russo, který nás provedl už předchozím bodem a prosím ho, aby nám představil závěry účetního dvora Máte pět minut, prosím, máte slovo, pane Ruso. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu představovat kapitolu 10 výroční zprávy účetního dvora, konkrétně eh, co se týče Evropského parlamentu. V roce 2018 platby eh, pod příslušným okruhem víceletého finanční rámce pod headingem 5 eh, činily celkem 9,9 miliard euro, neboli přibližně 6,3 evropského rozpočtu. Hodnocení účetního dvora ve výroční zprávě za rok 2018 je pozitivní a výdaje na administrativu eh, nevykazují zásadní chyby. Toto hodnocení je založeno na vzorku 45 transakcí, z čehož 9 se týkalo Evropského parlamentu. U žádné z těchto devíti transakcí jsme nezjistili žádné chyby a proto nemáme žádné konkrétní postřehy nebo doporučení pro Evropský parlament. Kromě tohoto hlavního vzorku jsme vyhodnotili vzorek 13 veřejných zakázek, které měly vylepšit bezpečnost osob a objektů po teroristických útocích, k nímž došlo v uplynulých letech a e, to byla záležitost, která probíhala urgentně. Identifikovali jsme potenciální slabiny ve dvou ze čtyř e, výběrových řízení e, týkajících se Evropského parlamentu. Rámcové smlouvy, které už byly v platnosti, byly využity k objednání práce, která nebyla obsažena v původním cenovém odhadu. Zjistili jsme, že tyto práce byly objednány na základě jediného cenového odhadu od dodavatele, což může znamenat, že práce nebyly zadány za nejlevnější cenu. Náš přeskum výročních zpráv o aktivitě neodhalil žádné zásadní chyby a je konzistentní s naší vlastní auditní prací. A nehodnotili jsme následné kroky po našich obecných doporučeních ze zprávy za rok 2015, vzhledem k tomu, že náš audit nepokrýval transakce, které by se těchto doporučení týkaly. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat zaměstnancům účetního dvora eh, na, eh, za jejich výkon během tohoto roku a jsem vám k dispozici pro případné další otázky nebo objasnění. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát, pane Ruso. A nyní dávám slovo panu Silvo Pereirovi. Prosím, máte slovo zhruba na pět minut. Buďme flexibilní. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Jsem zde, co by vicepředsed, který primárně zodpovídá za parlamentní rozpočet. S potěšením se s vámi vyměním stanoviska, názory. Je zde také eh, generální tajemník a zástupce eh, tedy vnitřního auditu. Eh, zde tedy spolu s vámi připravujeme udělení absolutoria Evropskému parlamentu za rok 2018. Odpovědi generálního tajemníka jsou k dispozici a Vyslechneme si také následnou prezentaci. Já se zde chci zaměřit na rozpočet parlamentu na rok 2018, na některé priority, které si stanovil a chci také připomenout, že to bylo potvrzeno eh, rozpočtovým výborem a plenárním zasedáním. Výdaje a rozpočet parlamentu se zaměřuje zejména na tři hlavní klastry. Za prvé výdaje na poslance, za druhé výdaje na zaměstnance a za třetí výdaje na budovy. Tyhle ty tři eh, znamenaly asi dvě třetiny výdajů parlamentu v roce 2018 a e, ta zbyla třetina šla na telekomunikace, IT, jazykové služby a také na politické skupiny, strany a nadace. E, také některé dodatečné výdaje a také výdaje na e, dodatečné zaměstnance. Takže rozpočet parlamentu na 2018 byl stanoven na politické úrovni, měli jsme jasné politické priority, připomenu ty nejdůležitější. Za prvé v té komunikační kampani v přípravě eh, eh, parlamentních voleb, které proběhly v minulém roce. Eh, potom také šlo o zlepšení bezpečnosti a zabezpečení parlamentu, zejména tedy v oblasti kybernetické bezpečnosti, komunikační strategie. Eh, kontinuální eh, projekty pro eh, digitalizaci, tak aby parlament byl co nejmodernější a snížil svoji uhlíkovou stopu. Snažíme se tedy, aby parlament i v oblasti ICT byl na nejmodernější úrovni, abychom tedy nalezli eh, tato technologická řešení na co nejvyspělejší úrovni. I nadále eh, financujeme velké eh, projektové budovy. Finalizovali jsme tedy budovu v roce 2018. Tato budova se jmenuje Martens. Um, certifikovaná jako eh, výjimečná. Eh, potom máme budovu Adenauer v Lucembursku. Eh, ta bude dokončena. Mm, doufáme, že do konce tohoto roku. Potom další prioritou byla politika mnohojazyčnosti, tak abychom měli rovné zacházení se všemi jazyky a abychom umožnili občanům komunikovat s institucemi a aby měli přístup k dokumentům institucí ve svém jazyce. To se také pojí s naším úsilím při snaze poskytnout maximální tlumočení při nejrůznějších zasedáních. Další priorita je eh, naše snaha eh, zlepšit ehm, fungování parlamentu v oblasti environmentální. Připomínám, že cílem Evropského parlamentu je snížit emise CO2 o 40 mezi roky 2006 a 2030. Těší mě, že mohu říci, že mezi roky 2006 a 2018 parlament snížil své emise o 37 tím jsme vlastně už dosáhli téměř toho cíle pro rok 2030. A konečně takzvaný mainstreaming, eh, zkušenosti Evropa v těch ehm, kontaktních místech Evropského parlamentu. Tady vlastně jde o to, abychom se přiblížili jako parlament občanům. Tato centra mm, vlastně přináší eh, eh, takovou si zkušenost eh, s Evropským parlamentem na menší úrovni v nejrůznějších městech, jako je Kodaň, Berlín, ale také třeba i Tallinn. parlament e, v roce 2018 se musel vypořádat s intenzivní legislativní prací. Statistika je taková, že, dvě, že bylo e, přes 500 e, zasedání výborů ve srovnání asi s asi 392 v roce 2017. Proběhlo 307 trialogů v roce 2018 ve srovnání s 251 v roce 2017 a 135 v roce 2016. Takže závěr eh, vždycky daného parlamentního mandátu je velmi náročný, co se týče legislativní práce. Eh, a to samozřejmě vyžaduje i služby, které se musí poskytovat. Hmm náš eh, například parlamentní výzkumné středisko eh, zareagovalo na asi 216 žádostí o různé analýzy a výzkum. Eh, tady vlastně šlo asi o zvýšení o 67% od jednotlivých poslanců. Potom jsme měli 342 žádostí dalších parlamentních klientů. potom jsme měli cílenou výzkumnou práci pro 20 parlamentních výborů. A asi nejdůležitější je, že 30 tisíc eh, žádostí občanů eh, o informace tedy byly eh, zpracovány a vypracovalo se takto asi tisíc dokumentů. Asi vás bude zajímat, že v roce 2018 99 celých 2 rozpočtu bylo tedy eh, poskytnuto pouze, eh, tedy 0,8 eh, muselo být zrušeno a to bylo díky tedy vysoké míře implementace rozpočtu. A také vlastně díky tomu, že jsme poskytli eh, nabídku transferu eh, financí, eh, tak aby se mohlo tedy pomoci při budování té nové budovy Adenauer. Na závěr chci ještě zdůraznit jedno, to, co právě řekl účetní dvůr, mm, který vlastně předložil pozitivní vyhodnocení, nebyly tam žádné významné chyby a žádné doporučení Evropskému parlamentu v této oblasti. Takže to je vlastně úplně snová zpráva eh, ohledně implementace našeho rozpočtu nebo provádění rozpočtu. Děkuji mnohokrát a těším se na naši výměnu názorů. Muchas gracias. Děkuji moc krát a nyní dám slovo panu generálnímu tajemníkovi Velemu, aby nám stručně přednesl prezentaci eh, a eh, potom pan interní auditor Galvin. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Eh, Příslušný vicepředseda už k tomu poskytl eh, řadu informací. Já jenom doplním k budově Martens, že jsme tedy otevřeli v roce 2018. Ještě bych dodal, že Kapacity v eh, této budovy jsou asi tisíc zaměstnanců a to vlastně v druhém kroku nám poskytlo možnost eh, eh, pro poslance v Bruselu, tedy v novém mandátu, tak abychom měli pro každého poslance jeden, jednu kancelář plus dva pro asistenty. To bylo vlastně pro všechny zúčastněné velmi důležité. Kromě toho jsme měli možnost na prezidiu eh, eh, se dohodnout na nové budově. Tady vlastně jsme se zaměřovali na eh, dodatečné kancelářské budovy, takže eh, tuto fázi jsme vlastně eh, zakončili tou budovou Martens, ale kromě toho jsme také pokročili v té budově Adenauer v Lucembursku, tím jsme dokončili tuto fázi, teď máme nové priority od roku 2018 a sice renovace 3 těch budov pro každý rok a už tady vlastně zaznělo takzvaná eh, zkušenost Evropa, z toho už vlastně něco vzniklo a eh, teď máme tedy možnost do roku, eh, tedy do konce legislativního období, že v každé členské zemi bude takto rovnoprávně tedy k dispozici tahle zkušenost Evropa. V Helsinkách už jsme zaznamenali asi tisíc návštěv za, pouze za několik měsíců. Takže mm, řekněme, že to je nástroj, který se takhle osvědčil. První plný rok fungování Domu evropských dějin v roce 2018 164 návštěv, v tomto roce ještě eh, ty eh, návštěvy máme asi o 20% vyšší. Takže, pardon, to bylo 164 tisíc návštěvníků. Kromě toho máme další tisíce pro parlamentárium, takže eh, v tuhle tu chvíli můžeme eh, říct, že v, eh, pro celý parlament máme asi milion návštěv v roce a takže patříme vlastně mezi, řekněme, tři nej, nejdůležitější turistické atrakce v Bruselu. A v minulých letech jsme také intenzivně se zabývali tlumočníky a jejich pracovními podmínkami. Věřím, že i zde máme dobré, dobrá čísla méně než eh, eh, vlastně 11 hodin v kabině, eh, pouze pro 11 kabin, předtím to bylo 85, teď vlastně přes 17 pouze 3, takže vlastně všichni zaměstnanci už tedy jsou v takovém úzkém koridoru a to znamená, že účast se zvýšila, zlepšila se také, zlepšilo se fungování pracovní skupiny pro pracovní podmínky a jak už eh, vicepředseda právě říkal, eh, dosáhli jsme eh, pokroku v oblasti ekologické zprávy, co nám taky poskutne možnost i po té roz, rozpravě, kterou jsme měli ohledně zakončení legislativy, vlastně si nově definovat cíly, cíle a stanovit si nové ambiciozní cíle nebo ambicioznější. To platí i pro otázku genderu. Původní cíl byl tedy, že 40 eh, u vedoucích oddělení dosáhneme, eh, teď máme asi 39 žen, takže víceméně jsme toho dosáhli. U ředitelů to bylo 35 eh, teď jsme dosáhli 37 takže tady můžeme tady vlastně postupovat ještě ambiciozněji s výhledem na rok 2024 pro tedy tento Evropský parlament. a Já tady předpokládám, že eh, předsednictvo parlamentu eh, přijme eh, takovéto ambice, definuje tedy konkrétní čísla, co se týče generálních tajemníků. Jsme měli čtyři generální tajemnice, to se teď snížilo na dvě. Pardon, generální ředitelky. Tak na tom ještě budeme muset zapracovat. Děkuji. Señor gracias, señor Galvin. Děkuji moc krát, pane Galvine, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji členům výboru za přijetost předložit svou výroční zprávu za rok 2018. A připomínám, že finanční nařízení vyžaduje, aby interní auditor předložil instituci výroční zprávu, která ukáže které interní audity byly provedeny, hlavní doporučení a následné kroky po těchto doporučeních. A tato zpráva se týká výsledků činnosti interního auditora z roku 2018. Je zde popsán úkol interní auditu, rozsah působnosti, profesní normy, kterých se drží a jak je organizována. Také připomíná zaručenou nezávislost interního auditora. Chtěl bych také uvést, že také definuje přijetost možnosti a nedostatky, tak také formuluje doporučení pro řešení těchto nedostatků a vychází z konstruktivních dialogů a snaží se také o zřádné načasování těchto kroků. V třetí části zprávy popisujeme audit, který byl proveden v roce 2018 a vysvětluje, že interní auditor má roční pracovní program, který vychází z hodnocení rizika v konkrétní organizaci a účelem tohoto hodnocení rizika je umožnit internímu auditu, aby upřednostnil alokaci zdrojů pro oblasti s vyšším rizikem, které vyžadují větší pozornost. Nyní stručně popis, popíšu hlavní úkoly z roku 2018. Audit údržby budov, modernizací a provozu je součástí střednědobé strategie auditu pro auditování politiky budov parlamentu. Bylo třeba získat ujištění čtyř provozních cílů v oblasti údržby budov. Za prvé, zda udrž... aktivity v oblasti údržby poskytují zdravé a bezpečné prostředí pro poslance zaměstnance v souladu s platnými pravidly a politikami. Za druhé, zda brání incidentům a zachovají majet, v hodnotu majetku Evropského parlamentu. Za třetí, zda údržba je efektivní a zda strategické rozhodování v oblasti údržby je podporováno přiměřenými informacemi a spolehlivými zprávami. Audit potvrdil důraz DG Inlo na pravidelnou údržbu budov parlamentu, které poskytují bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Také zdůraznilo iniciativy DG Inlo jako reakce na zprávu Baláš z roku 2018, 2008, pokud je o postupy při údržbě. Nicméně jsme zjistili také prostor pro posílení strategického rámce údržby a také chceme posílit některé řídící procesy ve třech oblastech. Za prvé, posílit údrž, aktivitu při údržbě budov schválením globální politiky a strukturovaného víceletého plánu, který by měl zahrnovat středně a dlouhodobé plánování pro každou budovu. Za druhé, zvýšit jistotu, že údržba je efektivní a efektivně získat nákladů, zejména na základě externí odbornosti. Za třetí, podporovat rozhodování o údržbě spolehlivými informačními zdroji a analýzami. Aby tyto otázky mohly být vyřešeny, byl dohodnut osmibodový akční plán z DG Inlo a sedm oblastí se týká podstatného rizika. V roce 2018 interní audit provedl předběžnou kontrolu v zabezpečení systému IKT. Hlavním cílem bylo vyhodnotit, zda řízení bezpečnosti IKT poskytuje jistotu, že aktiva v oblasti IKT jsou definována a chráněna. A zda je instituce schopna zjistit, reagovat a překonat důsledky zásadního kybernetického útoku. A hodnotili jsme pozitivně rozhodnutí Bera z roku 2015, pokud je o posílení ambicí v oblasti bezpečnosti systému IKT. A to vedlo následně ke třem iniciativám. Rámec pro kybernetickou bezpečnost, vytvoření řídící rady pro informační bezpečnost a vytvoření funkce odpovědného pracovníka pro informační bezpečnost. Parlament má omezené kapacity pro ochranu své složité a náročné infrastruktury a složitých aplikací vůči kybernetickým hrozbám. Zejména je tu prostor pro posílení bezpečnosti a řízení informačních systémů v souladu s příslušnými pokyny, mimo jiné cestou vytvoření institucionální politiky bezpečnosti informačních systémů. Dále je třeba také monitorovat aktiva, hardware, software a také sítě. Za třetí, posílit zjišťování nenormálních jevů a také posílit schopnost obnovy systému. Pro řešení těchto problémů jsme dohodli 12-bodový akční plán, z nich 7 řeší zásadní rizika a s naším hlavním partnerem DG ITEC. Jako součást své třinové strategie všechny zásadní procesy a výdaje související s personálními náklady auditor provedl dva ze sedmi auditů, pokud jde o nároku ze služebního řádu a podmínek zaměstnanosti. To se soustředilo na dávky, na rodinné přídavky, zejména dávky pro děti a studijní dávky. A zde jde o soulad těchto nároků s příslušnými předpisy a s vyhodnocením efektivity celého systému. Tento úkol neodhalil systémové chyby při výkladu a zprávě e, e, nároků na rodinné přídavky. Také zjistil, že otázky, které souvisejí s kontrolním prostředím které souvisí s prvním ze dvou auditů, se také vztahuje na tuto oblast. Kromě toho specifické otázky souvisí s interní dokumentací a spokeny, postupy a úplností a přesností dokumentace, která podporuje rozhodování. V pracovním programu pro rok 2018 a pokud jde o analýzu makrorizik, a týká se to tedy také situace pracovníků v Lucembursku. Byl zde proveden eh, úplný audit finančních eh, zpráv a došlo k tomu, že se vyskytují v oblasti účetnictví eh, systematické nesrovnalosti a hlavním cílem tohoto úkolu bylo vyhodnotit za prvé kontrolní prostředí a kontrolní aktivity a přiměřenost kontroly z hlediska interních řídících orgánů. Vyhodnotit schod, schodu, nakolik tedy se předpisy v příslušném zařízení eh, plní a zda jsou plněny i fiskální předpisy. A to vedlo k hodnocení eh, a jsou obsaženy ve zprávě externího auditora. Schoda eh, účtu toho, tohoto zařízení a příslušná příslušná, příslušné normy jsou v souladu. Je třeba dosáhnout cílu toho konkrétního auditu a je třeba řešit i příslušné riziko. Dohodli jsme plán o 26 bodech, který pokrývá 20 oblastí významného rizika a 6 mírného rizika. A zaznamenali jsme závazek DG Inlo eh, řešit do konce letošního roku tuto situaci a přijmout opravné kroky. Když vezmeme v úvahu změny ve finančním nařízení, které ovlivňují situaci po roce 2016, interní audit provedl audit v oblasti cateringu a soustředil se na postupy udělení koncese externím firmám, které zajišťují catering a následné plnění těchto smluv. Seznámili jsme se s, s přechodem na koncesní kontrakty a koncesionář bude mít právo provozovat eh, restaurační služby až do plného, s plnými nároky na riziko. Máme tři klíčové kontrolní cíle, které souvisejí s příslušnými normami a zákony. Odpovědnost za inform- přenos informací, efektivita a úspornost činnosti a vydali jsme předběžné zjištění a navržené opravné kroky a budeme dále vést dialog s vedením v této oblasti a zapracujeme závěr naší zprávy. V roce 2018 jsme také provedli čtyři konzultační úkoly a ty jsou poradní svým charakterem a bylo to na žádost příslušných generálních ředitelství a měli omezenou působnost. Zpráva obsahuje doporučení čistě poradního charakteru, která nemají být následovány příslušnými kroky. První se týkalo systém reportingu DG Expo, kde jde o zjednodušení poskytování zpráv mezi delegacemi a výbory a zjednodušení této činnosti v legislativním cyklu. DG Expo chtěla nezávislé konzultace, co se týče potenciálu rozvoje. Zjistili jsme, že je tu prostor pro zdokonalení systému a zvýšení jeho relevantnosti pro politickou činnost. Vydali jsme šest doporučení, aby jsme pro, pomohli generálnímu ředitelství zlepšit svůj reporting a vykazování a zlepšuje kontakty mezi delegacemi, výbory a dalšími zúčastněnými stranami. Druhý konzultační úkol DG Safe požádala o interní audit, který by se týkal vytvoření funkce interního řízení kvality v rámci generálního ředitelství. Analyzovali jsme na žádost generálního ředitelství obavy z hlediska motivace a výcviku je zde šest doporučení ve zprávě, včetně vytvoření politiky jakosti a vytvoření příslušných úkolů pro politiku jakosti a také opatření pro motivaci pracovníků. Třetí úkol, konzultační úloha od DG ITEC, nezávislé konzultace týkající se e, přechod z desktopu na hybridní prostředí. A hybridní e, přístroje mají fungovat u mobilních i stolních zařízení. Chtěli jsme zajistit bezpečný přístup k aplikacím a datům kdekoliv, kdykoliv. Vydali jsme čtyři doporučení. Za prvé, opatření pro posílení projektových případů, pokud jde o široké nasazení této technologie. Za druhé, zvážit politiku, kdy hybridní zařízení nahradí celou řadu stávajících zařízení pro uživatele, zlepšit eh, provoz a nasadit pilotní projekt a také vytvořit mechanismy pro snížení rizika. Čtvrtý úkol se týkal v oblasti konzultací poskytnout konzultace pro posílení kontinuity v oblasti informačních technologií po událostech v roce 2017. Snažili jsme se o kontinuitu v této oblasti a umožnili jsme instituci, aby byla lépe připravena na široké negativní události v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zde jsme provedli tři doporučení zajistit komplementární ochranu IKT a infrastruktury proti výpadku eh, elektřiny, za druhé otestovat obnovu systému a posílit eh, seznam kritických zařízení a zejména jejich vzájemné provázanosti. A za třetí zlepšit eh, plánování dlouhodobého pronájmu v oblasti IKT a zajistit certifikaci těchto zařízení. Uvedu stručně, že jsme také ověřili statut veškerých otevřených eh, doporučení z minulých eh, auditů a v roce 2018 znamená validaci 76 otevřených doporučení a z těch tří souvisely s, s přijetím rizika z hlediska managementu v jednom případě šlo o nesoulad mezi projektovou specifikací a předá, předáním příslušných eh, pokynů. Počet otevřených kroků týkajících se eh, rizika klesl z 22 na 7 a týká se celkového rizikového profilu těchto eh, aktivit a v té nejvyšší kategorii rizika nemáme žádné nedokončené aktivity. Aktivity v roce 2018 také zanovaly plánování úkoly na rok 2019. Týkalo se to eh, auditu systému přídavku pro asistenty a systému eh, návštěv, návštěv eh, návštěvníků. A to bude součást aktivit v roce 2019. Stručně uvedu, paní předsedkyně, skutečnost, že máme vlastní systém řízení jakosti, který umožní externí hodnocení ze strany externího auditora jednou za pět let a toto, tento externí audit byl proveden v roce 2016 naposledy a došlo k naší certifikaci na nejvyšší úrovni schody. A program, který realizujeme v roce 2018, se soustředil na další upevnění a konsolidaci těchto výsledků. Zpráva také popisuje úlohu auditního panelu při poskytování kontroly, kterou a vysvětluje, jak tento panel funguje a nakolik je v souladu s eh, nejlepšími postupy v oblasti podnikového řízení. Závěry potvrzují, jak aktivity v roce 2018 se soustředí na poskytnutí ujištění o schodě se zásadou řádného finančního managementu a zejména z hlediska efektivity a účinnosti a efektivity kontrolních procesů v celé řadě provozních oblastí. Konečně bych chtěl potvrdit, že moje nezávislost nebyla ohrožena v roce 2018 a chtěl bych také poděkovat eh, členům auditního panelu a generálnímu tajemníkovi za rady a podporu v roce 2018 a vyjádřit uznání za vynikající spolupráci s se všemi odděleními, které provedly příslušné operace. Děkuji mnohokrát. Muchas gracias, señor Děkuji moc krát, pane eh, Galvine, za tuto vyčerpávající prezentaci a zahájíme nyní první kolo otázek poslanců výboru a jako první má slovo paní zpravodajka, paní Grapíny. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, pane generální tajemníku, pane místopředsedo, kolegové. Já vítám fakt, že dnes můžeme diskutovat o pozitivech, ke kterým došlo v Evropském parlamentu, ale také o věcech, které si žádají zlepšení a že můžeme diskutovat v přítomnosti účetního dvora a generálního tajemníka a samozřejmě také eh, odpovědného místopředsedy. předsedy. Nejprve bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za jeho příspěvek. Já beru na vědomí jeho připomínky. A právě tak beru na vědomí otázky, které jsme obdrž- nebo odpovědi, které jsme obdrželi od generálního tajemníka. Chtěla bych poděkovat také internímu auditorovi, který nám přednesl velice rozsáhlou a dobře podloženou prezentaci aktivit. A samozřejmě některá z těch doporučení by si zasluhovala zahrnutí do naší zprávy. Vítám také přítomnost pana místopředsedy Pereiry a velice rádi budeme spolupracovat a velice rádi navážeme co nejužší vztahy Děkuji panu generálnímu tajemníkovi za to, co nám odprezentoval jak teď, tak na předchozím slyšení a děkuji mu také za písemné odpovědi, které nám zaslal. Nejprve bych se chtěla zastavit u těch několika pozitivních stránek, o kterých tu byla řeč. Já beru to, že jsem zpravodajka pro tuto zprávu jako takové privilegium, protože tím získávám velice ucelený přehled a chtěla bych zdůraznit to, co už říkal pan místopředseda. A sice, že bychom měli zdůraznit aktivitu DG.com, která měla okamžitý dopad, a sice, že došlo k nejvyššímu eh, navýšení volební účasti do, při volbách do Evropského parlamentu o 8%. Myslím si tedy, že DG.com eh, odvedlo skvělou práci na kampani, a podařilo se eh, mu vzbudit zájem a také zvýšit provoz na webových stránkách Evropského parlamentu. Ta digitální kampaň tedy přinesla velice dobré výsledky. A informovala občany o evropských záležitostech. Uvítala bych také rozhodnutí eh, generálního tajemníka dát eh, poslancům lepší pracovní prostředí v Bruselu a vítám také to, jakým způsobem to proběhlo, tedy koupě nového nábytku eh, prostřednictvím operativního leasingu místo aby tento nábytek byl kupován tak jako v minulosti. Vítám tedy to rozhodnutí, že jde o leasing protože to má spoustu výhod a kdo tento systém používal v minulosti, tak ty výhody zná. Potom tu máme další aspekty týkající se životního prostředí a ekonomie a zdraví a také asistentů, protože když jsem sem přišla poprvé před pěti lety, tak mě šokovalo, jak málo prostoru mají asistenti na své kanceláře. A chtěla bych informovat kolegy, že od předchozího slyšení s panem Klausem Velem ve výboru KONT jsem se setkala s devíti řediteli a stále ještě mě několik schůzí čeká. Navštívila jsem několik budov ve Štrasburku a budovy tady v Bruselu jsem si prošla velice podrobně a chtěla bych uvítat to, s jakou otevřeností ke mně přistupovala jednotlivá generální ředitelství. Všude mi odpovídali velice otevřeně, takže bych eh, vám, pane generální tajemníku, chtěla pogratulovat k tomu, že máte tak vynikající podřízené na svých generálních ředitelstvích. Přesto ale musím říci, že všemi těmi generálními ředitelstvími se táhne taková červená liť, taková červená nit a to je nedostatek personálu. Ta ředitelství nechtějí peníze, chtějí lidi, chtějí pracovní místa, protože neustále přetěžování zaměstnanců má celou řadu závažných následků, eh, o kterých bych chtěla hovořit. Především celá řada lidí má mnoho absencí z důvodu nemocí. Já nemám eh, jasná čísla, nicméně máme tu eh, fenomén eh, zvaný vyhoření, burnout. A vysoká pracovní zátěž také vede ke snížené kvalitě práce. Já nevím, jestli máte nějaká úplná čísla týkající se vyhoření nebo vyčerpání, jakého procenta zaměstnanců se to týká, nebo, jak, nebo eh, jaké procento ze všech nemocí mezi zaměstnanci tvoří vyhoření? Zdá se tedy, že jsme narazili na dno, co se týče eh, omezování počtu personálu a pociťujeme ty závažné důsledky. Máme tu vyčerpání, spoždění, potom proplácení, eh, spoždění, pokud jde o uzavírání smluv s asistenty. Ve všech těchto oblastech máme problémy právě tak s dostupností tlumočníků. A já bych se vás chtěla zeptat, existuje nějaké hodnocení pracovní zátěže? A provedli jste takovéto hodnocení v každém generálním ředitelství? A jestliže je všude, a hodnocení toho, jestli je všude pracovní zátěž uměrná a únosná. protože při personálních škrtech je potřeba postupovat férově. Ono to jde do určitého momentu, kdy už to ale začne mít vliv na všechny zainteresované. Potom jsme také hovořili o atraktivitě práce v Evropském parlamentu, tak při nejmenším v některých členských státech je velice těžké najít tlumočníky nebo i jiné zaměstnance, protože zkrátka naše instituce nenabízí dostatečně atraktivní platový balíček. A jestliže tito lidé nejsou motivovaní k tomu, aby se odstěhovali do Bruselu, protože by tam vydělávali méně, než by si vydělali ve své zemi, tak, tak tomu u některých členských států je. A já bych se chtěla zeptat, zda plánujete nějakou analýzu tohoto problému. Pak také panuje nerovnováha, pokud jde o geografickou distribuci zaměstnanců. Do toho byste se také možná mohl podívat a přemýšlet nad, nad způsoby, jak znovu obnovit tuto rovnováhu. Vy jste zmínil, že se zlepšila genderová rovnováha oproti předchozím letům. U generálních ředitelů ještě máme co dohánět, ale pokud jde o tu zeměpisnou rovnováhu, tak tam také je potřeba hledat řešení. Potom další věc, kterou musím zmínit to jsou e, náročné pracovní podmínky u zaměstnanců, které vedly k situaci, kdy možná e, by bylo bývalo lépe komunikovat kvalitnějším způsobem s odbory. V některých generálních ředitelstvích by rádi lépe komunikovali s odbory a potom tu máme horizontální komunikaci o mobilitě, o otevřených pracovních prostorách, o open spacech. Eh, já jsem tohle všechno studovala a myslím si, že více komunikace a lepší komunikace by byly značně užitečné. Možná, kdybyste lépe komunikovali a spolupracovali s odborovými svazy, eh, dali by se některé problémy řešit. Pak na základě diskuzí s generálními ředitelstvími vyvstala ještě další otázka, a to je kancelář ve Washingtonu. Pokud vím, máme tam 12 zaměstnanců, kteří byli vysláni do Washingtonu, což je vyšší počet než u většiny styčných kanceláří v Evropské unii. A otázka zní, je tam nějak víc práce, nebo proč potřebujeme ve Washingtonu víc lidí než v členských státech? Jaký je cíl, jaký je vlastně cíl um, styčné kanceláře ve Washingtonu? Je ten cíl nějak jiný než u kanceláří v členských státech? A zajímalo by mě také, jestli plánujete zřízení nějakých dalších styčných kanceláří mimo Evropskou unii. Potom v neposlední řadě nastaly uh, problémy uh, s akvizicí služeb určitého typu. Ceny v zaměstnanecké jídelně značně vzrostly, nicméně kvalita ne. A potom jsou tu ještě další oblasti, ve kterých jsou zaměstnanci znepokojení. Já beru na vědomí vaše písemné odpovědi a těším se na komentáře kolegů a také na jejich otázky. a já připravím sérii doporučení, které budou obsaženy v závěrečné zprávě a doplním ji o to, co dnes večer řeknou kolegové. Děkuji vám tedy moc krát, paní předsedkyně, za to, že vedete tuto debatu. A chtěla bych poděkovat panu Rusovi, panu Velemu, panu Galvinovi a v neposlední řadě našemu panu místopředsedovi, který nám poskytl velice přesné informace. V té závěrečné zprávě bych také ráda zohlednila ty problémy, o kterých jsem právě mluvila a právě tak to, co případně zmíní kolegové. Děkuji moc krát, paní Grapiny, a e, nyní bude mít slovo pan Vele, aby odpověděl paní zpravodajce. Prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a děkuji také paní zpravodajce za laskavá slova o zlepšení pracovních podmínek poslanců a asistentů a to jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. Ve Štrasburku eh, jsme museli pracovat 40 let ve velice těžkých podmínkách a teď poprvé po 40 letech eh, máme oddělené kanceláře pro poslance a asistenti mají svoji vlastní kancelář, eh, což si myslím, že je velký pokrok. K těm otázkám, které jste položila. U vývoje personálních stavů už od Lisabonu si uvědomujeme, že je potřeba více práce, proto protože parlament získal nové kompetence v oblasti zemědělství, rybolovu, v mezinárodním obchodu a tak dále. A v posledních letech Celková administrativa musela ale odbourat 7% pracovních míst, což je eh, pětkrát více než u Rady a komise, když to srovnáme mezi institucemi a museli jsme eh, to nějak eh, kompenzovat tím, že vzrostl počet zaměstnanců v politické části parlamentu. 7% to už je značné číslo a to už je cítit. My jsme se pokoušeli na to nějak reagovat Pokoušeli jsme provést určitá přizpůsobení, přesuny zaměstnanců, eh, nasazování IT nástrojů a eh, měnit místa AST na místa AD, ale stále ještě je v parlamentu mnoho oblastí, eh, kde je ta zátěž velice vysoká. A to zejména buď na začátku volebního období nebo na konci volebního období. A s těmi omezenými personálními stavy je potom, práce, je potom velice těžké odvádět práci. Nemáme žádná čísla o vyhoření, protože to se nekomunikuje mimo lékařské oddělení a e, lékařské oddělení e, Medical Service ani nevytváří žádné přehledy. Co bychom ale mohli udělat a co také uděláme, e, to je to, že s kolegy, kteří mají delší absence, tam ta delší absence může ukazovat na eh, chorobu, ale také na vyhoření. A s těmito kolegy musíme navazovat kontakt, eh, abychom jim mohli eh, poskytnout pomoc v případě, že, vyskyt, že se vyskytnou nějaké problémy, které nespadají do, klasic, do, do mezi klasické tradiční choroby, tak aby i u těch jsme mohli nějakým způsobem rychle zareagovat. Ptala jste se také na atraktivitu pracovních míst v Evropském parlamentu. Tady je několik různých problémů. První problém je, že u poslední reformy služebního řádu v roce 2014 byla vytvořena nová kategorie ASTSC, která je ještě hluboko pod nástupním platem AST a tato kategorie je víceméně neobsaditelná a to z důvodu nabízené platové úrovně e, a proto je zkrátka velice málo uchazečů, pokud vůbec nějací. A už, už vůbec ne v Lucemburku, kde životní náklady na bydlení i na leco z dalšího jsou nesmírně vysoké. E, což znamená, že se nám nedaří e, nabírat zaměnce na tyto posty a podle mého názoru při příští reformě služebního řádu bude tohle muset být opraveno protože pak eh, jsou tu místa, která potřebujeme, která musíme mít, ale která se potom nedají reálně používat. Ono je to i tak, že z některých eh, zemí už v, něk- v některých zemích už vůbec nerek- nerekrutujeme některé profese. Platí to pro eh, severské země, platí to už dlouho pro Velkou Británii i pro Švédsko a, a další severské státy. Protože kdo splní všechny požadavky, kdo hovoří třemi jazyky a tak dále, dostává atraktivnější nabídky. Takže problém z mého pohledu není pouze v odměňování, ale také spíše v nástupních platech, které při poslední reformě staff regulations byly značně sníženy protože byli, byli, byli, byli to kolegové, kteří tu tak jako tak ještě nebyli, takže se tomu nemohli bránit, protože zkrátka nebyli přítomní. Vedlo to ale k tomu, že nástup do těchto postů je čím dál méně atraktivní, což zejména platí pro určité profese, například v oblasti IT eh, je velice těžké rekrutovat v platové třídě AD5, to tež platí částečně i pro architekty se zkušeností se zprávou budov. I, i takové eh, na platové třídě AD5 opět není možné rekrutovat. Rekrutujeme je ale eh, jakožto eh, jako jednoracové poskytovatele. Eh, potom je také těžké uchovat geografickou rovnováhu, když z některého členského státu nemáme téměř žádné pracovníky. Pro jiné členské státy jsme stále ještě atraktivní, ale v celé řadě zkrátka už ne. Tam už nejsme atraktivní jako zaměstnavatel. Co se s tím dá dělat? Samozřejmě při příští reformě služebního řádu eh, budou ty nástupní platy muset být zohledněny. Možná bychom ale také potřebovali od základu zreformovat systém náboru přes EPSO, tedy společnou agenturu, protože tam eh, ta procedura trvá zkrátka příliš dlouho a ti, kteří tu kvalifikaci mají, nečekají dva roky nebo déle, eh, co jim bude nabídnuto, ale ti už zkrátka si najdou práci jinde. Takže tady je potřeba eh, od základu promyslet, eh, jak chceme provádět předvýběr eh, kandidátů na veřejné posty v evropských institucích. Pokud jde o geografickou rovnováhu, tak tady máme jaksi dvojitou nerovnováhu, zejména u těch mladších kolegů. Máme velice mnoho kolegů z těch zemí, které vstoupily do EU v roce 2004. Na jedné straně je to tak, že čím dál více eh, šéfů oddělení i eh, generálních ředitelů jsou z členských států, které vstoupily v roce 2004. A to e, proč? Protože nejprve museli nastoupit v kategorii AD5, e, potom se museli stát šéfem oddělení, mít 6 let praxi a tak dále. A to celou dobu, toto nějakou dobu trvá, než se tedy někdo dostane na funkci generálního ředitele. Výjimkou jsou jazyková oddělení, protože v jazykových odděleních e, jsou samozřejmě kolegové ze všech zemí, nových i už ne nových, a z jejich řad se rekrutují eh, šéfové oddělení. Takže to nám dává možnost právě v těchto odděleních velice rychle jmenovat ředitele i generální ředitele. Máme dva generální ředitele ze střední a východní Evropy, je to polská generální ředitelka a slovenský eh, generální, slovinský generální ředitel, eh, což není náhoda, ale velice dobře to vystihuje tu situaci, protože oba dva vedou jazyková oddělení máme generálního ředitele pro překlady ze Slovinska a generální ředitelku pro tlumočení z Polska což právě ukazuje, e, jaké možnosti jsme měli e, u e, těch, kteří nastoupili v roce 2004. A bylo by dobré tedy provést i, ten, i podobné kroky i v Biru a u ostatních generálních ředitelů. Pokud jste se ptala na mobilitu, tak Byro v minulém legislativním období rozhodlo, že všichni pracovníci mají být mobilní, a to i asistenti, protože docházelo často, zejména pro asistenty, k neuspokojivým situacím, kdy dělali 10, 15, 20 let to samé, což rozhodně není dobré z pohledu kvalifikací a i pokud někdo třeba chtěl e, s prostřednictvím certifikace se z asistenta stát administrátorem, e, tak e, s tím je potřeba zacházet opatrně samozřejmě, takže my máme teď tu mobilitu v rozmezí čtyř let a e, vytvořili jsme i sociální kritéria, e, která se snaží vyhnout e, příliš tvrdým opatřením. To se týká zejména mobilit z externích kanceláří, takže podporujeme spíše mobilitu v rámci jednoho města. Když je někdo v nějakém externím prostředí a musí se najednou přestěhovat do hlavního sídla, tak s tím potom je spojena celá řada rodinných potíží s dětmi, případně eh, zdravotních problémů s péčí o nemocné příbuzné a tak dále. Takže v těchto případech pamatují pravidla na výjimky. kanceláře, které už teď nejsou jednotlivé kanceláře, ale které jsou teď otevřené, to přijímají eh, kolegové velice dobře, zejména v budově Martens, Nemáme skoro žádné stížnosti od pracovníků, kteří jsou v budově Martens, protože eh, tam jsou sociální prostory, tam je světlo a i ty společné prostory jsou velice dobře uspůsobené ke spolupráci. Eh, a pokud jde o budovy, tak eh, DG Pers má také sídlí v jednom patře, se kterým je velice spokojeno. Každopádně feedback od kolegů je spíš pozitivní než negativní. A pak se tedy nabízí otázka, jak eh, naložit i s ostatními stejně. Eh, co se týče Washingtonu, tak eh, personální stav ve Washingtonu je stejný jako ve větších hlavních městech. Je o něco menší než například v Římě, tam je zaměstnanců nejvíc, takže je trochu větší než ostatní. Washington je stále ještě měst, místo, které přijímá zdaleka nejvíce delegací. Druhý je Peking, ale zdaleka první je Washington. A Právě tak mnoho delegací z Washingtonu putuje sem a právě to organizuje kancelář ve Washingtonu. A právě za současné situace e, i ve Washingtonu je vysoký zájem na tom, abychom v některých oblastech, ne ve všech, ale v některých oblastech uchovali úzké americko-evropské vztahy a abychom je nenechali zničit současnou obtížnou situací. A tam právě kancelář ve Washingtonu hraje poměrně zásadní roli. Minulé byro Evropského parlamentu také přijalo rozhodnutí ohledně dalších působišť a v, v, máme, eh, bylo rozhodnuto o velice malé přítomnosti i v ASEANu a v Africké unii, tam, kde máme multilaterální eh, zájmy a eh, Potom také prioritní je parlamentní schromáždění OSN. To je ale opravdu velice nízký počet lidí. Jde o jednoho nebo dva lidi, maximálně tři. Výjimkou je Spojené království. Minulé prezidium, minulé byro se rozhodlo, že chceme uchovat naše počty v Londýně. Tam máme 3,5 milionu evropských občanů ve Spojeném království všech národností a e, byro došlo k závěru, že je velice důležité, abychom nabízeli kontaktní místo. Spojené království nelze nyní vnímat pouze z hlediska vnější činnosti, jakožto externího partnera, jako to obvykle dělá ESVČ, ale musíme nabízet zcela konkrétní podporu a služby eh, našim občanům ve Spojeném království, nabízet jim komunikaci. Je to jiná situace než jinde a proto se eh, prezidium vyslovilo proto, abychom si ponechali eh, Londýn a Edinburgh bude ještě přes přeskoumána na konci roku 2020. Kvalita jídelny. Tady pro nového poskytovatele přísně sledujeme. Něco se musí změnit pozitivním způsobem. Je to nový kontrakt, který byl převzat. My ale nového dodavatele tedy úzce sledujeme a očekáváme zlepšení v kvalitě. Děkuji vám moc krát. Začneme s druhým kolem otázek od stínových zpravodajů a pokusme se klást co nejkonkrétnější otázky, aby to šlo rychle v tom druhém kole. A jako první má slovo pan Dojč. Tisztelt elnök asszony, kedves eh, kollégák, tisztelettel köszöntöm alelnök urat. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, všechny vás eh, srdečně zdravím. Zdravím jak vnitřního auditora, generálního tajemníka, vicepředseda. Já tady eh, chci říct takovou jednu eh, větu. Nemůžeme dost často zdůraznit nebo zdůrazňovat, že tady hovoříme o absolutoriu a proto se teď zabýváme Evropským parlamentem a že jsme obdrželi pozitivní hodnocení eh, účetního dvora, tak jak už v předchozích letech. tady jde samozřejmě o peníze, které získáváme od eh, daňových poplatníků a dobře s ním ve většině případů tedy zacházíme ale mm, jsou zde i trošku jiné aspekty a to jsou obsahové otázky. Vypadá to tak, že ve většině případů a ve většině otázkách tedy nemáme žádné chyby, přesto musíme i o nich hovořit, o těchto službách. Já Srdečně děkuji už nyní za odpovědi generálního tajemníka. Děkuji i za ty písemné odpovědi, protože jsme položili celou řadu písemných otázek. V první otázky šlo o to um, geografickou rovnováhu a já věřím, že generální tajemník dělá maximum pro to, abychom tuto rovnováhu docílili. Stejně tak, jako to dělá vicepředseda, který za to zodpovídá. Ale i přesto ta situace je nepřijatelná. Neomlouvám se za to, protože to je můj názor, za kterým si stojím. Co se týče zemí, které vstoupily v roce 2004, pobavme se nejprve o Polsku, jako, eh, použít jako první příklad. Ve srovnání s rokem 2009 bylo v parlament, byly v parlamentu dva eh, vedoucí oddělení z Polska, potom jich eh, se to zvýšilo na šest v roce 2018. V roce 2008 eh, jsme, jich mě, jsme měli 18 ze Španělska a v roce 18 jsme jich mělo 33. Takže 2, mm, 6 Poláků a 8 na 18 e, e, Španělů na 33 Španělů. Nechci říkat, že mám problémy s Poláky nebo Španěly. Já jsem si jenom vybral tyto dvě velké země jako příklad. To je přeci nepřijatelné. Já chápu, že to je těžké. E, pane mm, generální tajemníku, já to chápu, já jsem si také poznamenal vaše odpovědi. Je jasné, že mm, mm, zaměstnanci musí sbírat zkušenosti, musí postupovat tou kariérou a tak dále, ale přece jenom se čím dál tím víc vzdalujete toho řešení a e, potom mezi lety 2014 e, až 2019 e, jsme měli asi 30 nových zaměstnanců, z nich část byla tedy půlka Německo a potom šest Italové. Mám rád jak Německo, tak Itálii. Velmi si těchto kolegů vážím. Ale když hovoříme o 30 pozicích, a více než polovina z nich jde na, do Německa a potom do Itálie, tak prosím vás, kde hledáte tu zeměpisnou rovnováhu? Tady eh, přece není ani eh, snaha o to řešení. Řekněme, že máme dobré záměry, dobré eh, cíle, ale to nestačí. Proto vás chci poprosit o to, pane generální tajemníku, abyste se podívali na tabulku 48, my tam máme Q, 48. A e, samozřejmě e, tady e, jsou potom otázky týkající se také, odkud přichází ti zaměstnanci a do jaké se dostávají příjmové kategorie. Další věc. Možná jsem tomu dobře nerozuměl, to taky, možná opravte mě pokud tomu tak je. Ale já mám takový dojem, když se dívám na ty dokumenty, že co se týče nákladů na tlumočení, tak tady máme rozdíly. Jedna hodina tlumočení do španělštiny e, stojí 500 euro na hodinu. E, ne, tady hovoříme tedy o když se podíváme třeba tlumočení do rumunštiny, hodina 200 euro. Já mám ráda, rád španělštinu, mám rád eh, i rumunštinu. Ne, nemyslím si ale, že tlumočení do španělštiny je dvakrát eh, náročnější než do rumunštiny. A um, potom nevím, jestli to úplně souvisí s absolutorem, ale v nějakém formánu, formátu se musíme pobavit i o to, zde v tomto výboru, o tom, jaké služby jsou odůvodněné a jaké odůvodněné nejsou. Evropský parlament má informační kanceláře v Evropě i mimo Evropu. Evropský parlament má 750 poslanců ale to nejsou poslanci, kteří mají informační kanceláře, to je zpráva, administrativa Evropského parlamentu, která má eh, tyto kanceláře. A v USA nemáme vůbec žádné eh, takovéto kanceláře. To, eh, to poskytují poslanci občanům. A proto podívejme se ještě jednou na tyhle náklady. Děkuji. Un poquito más breve, si puede ser poněkud stručněji, prosím, jestli to půjde. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem eh, ve zvláštním postavení. Jsem členem našeho výboru, ale také jako kvestor parlamentu jsem s místo předsedou Silvou Pererou členem Byra parlamentu. A jako nový poslanec mě napadají otázky, které nenapají někoho, kdo je tady déle. Chci vám poděkovat, pane generální tajemníku, a skrze vás také všem vašim kolegům za kvalitu vaší práce a také za to, co nám umožňujete dělat při výkonu naší funkce. A Biro parlamentu a vy sám máte své preferované otázky a my působíme pod dohledem našich spoluobčanů, a to by nás mělo zajímat, zejména ekologická příkladnost našeho parlamentu, na té nám velmi záleží, došlo k pokroku, ale mnoho práce je před námi, rovnost pohlaví, o tom jste také mluvil, paní zpravodajka o tom mluvila, to je velmi symbolické téma v dnešní společnosti. Boj s obtěžováním na pracovišti, to souvisí s tím předcházejícím tématem, ale ne vždy a tady je také parlament průkopníkem, jazyková diverzita a tu nám závidí celá řada států a celku ve světě a díky tomu se mohu vyjadřovat ve svém jazyce a vy mě rozumíte. Transparentnost našich vztahů se zástupci jednotlivých zájmových skupin, to je téma, o kterém se mnoho hovořilo při volební kampani zejména při té naší. A tady musíme být příkladní. Děláme zde pokroky a děkuji vám za přesnost a vyčerpávající charakter vašich odpovědí. Jako nový poslanec bych měl desítky otázek pro vás, jako kvestor také, jak co funguje. A co mě překvapilo, když jsem přišel, co jsem shledal jako příjemně překvapivé, anebo nepříjemně překvapivé, co se týče absolutoria za rok 2018. A konkrétní otázky si tedy nechám na příští rok, ale mám dvě, které bych chtěl dnes zdůraznit. Za prvé, situace, která je znepokojivá a zřejmě psychologicky obtížná. Jde o britské pracovníky našeho parlamentu, kteří jsou několik měsíců v nejistotě. Ať už jde o samotné poslance, kteří mají politickou jistotu a jsou zvyklí, ale potom tu máme úředníky Evropského parlamentu a také parlamentní asistenty APA, kteří jsou v situaci nejistoty a destabilizace, která psychologicky musí být velmi náročná. A mě by zajímalo, co vy jim můžete nabídnout. Samozřejmě nemůžete vyřešit politickou situaci, která je z mnoha ohledů neřešitelná, ale minimálně nabídnout je doprovázet při tomto období nejistoty, které je znepokojivé. To je moje první otázka. A kromě toho, v těch odpovědí, které se nám poskytl, jsem byl překvapen odpovědí na otázku 69 která se týkala pravomoci týkající se nezveřejnění zprávy o činnosti. Já jsem nepochopil důvody tohoto nezveřejnění a i tady dlužíme transparentnost našim spolupčanům a evropské politické strany jsou financovány z veřejných prostředků velmi významně. Já nejsem člen žádné z nich, ale Chtěl bych říci, že považuji za pozoruhodné, že tyto orgány si nepřejí zveřejňovat eh, zprávy o činnosti. A myslím si, že minimálně ve výboru pro rozpočtovou kontrolu bychom měli provádět audit předsedy tohoto úřadu. Děkuji, pan Freund. Taky prosím vás, abyste se ptal konkrétně, protože tlumočníci budou muset jít. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane generální tajníku, že jste mezi nás eh, přišel a že odpovídáte na naše otázky a také děkuji za písemné odpovědi. Eh, já bych se k některým těm odpovědím ale ještě vrátil. Eh, chci začít legislativní stopou s, otázku, s otázky 2 jsem velmi rád, že máme ten stávající systém, který nám umožňuje, aby naše setkání eh, byla zveřejnitelná, veřejná, ale jak už jsme eh, říkali minule, mohlo by, eh, mohli bychom mít pár jednoduchých opatření, aby tenhle ten nástroj byl výrazně zlepšen a um, tady vlastně eh, v té písemné odpovědi je, že eh, asi v polovině legislativy bude tedy znova přeskoumána efektivita tohoto nástroje. Teď jsme právě začali, je to nový nástroj a mě by tedy zajímalo, nebo byl bych rád, kdyby to postupovalo rychleji, kdybychom měli nějaký konkrétní eh, seznam návrhů, co bychom mohli zlepšit a mm, Samozřejmě by to bylo i k dispozici Pak zase komise má také svůj nástroj, komise je taky velmi ochotná eh, tuto infrastrukturu, kterou už si vyvinula, dát k dispozici zdarma Evropskému parlamentu a eh, tady si myslím, že by se tedy opravdu dalo mnohé zlepšit velmi rychle i s velmi tedy eh, malou finanční zátěží. Určitě by to umožnilo naši práci, také práci našich kolegů, lobbystů a tak dále. A Další otázka eh, týkající se eh, z, z nových poslanců etického kodexu a toho, jak se definují ty následné aktivity. A vy jste říkal, že znovu eh, překontrolujete se službami, zda odcházející poslanci budou tedy upozorněni na tuto povinnost. A mě by tedy zajímalo, jaký, jaká je stávající situace zase ta otázka ohledně oznamovatelů. Tento parlament se hodně zasazoval za to v minulém období, abychom měli nějaký minimální standard pro oznamovatele, abychom měli jako legislativu. A Eh, členské státy to postupně zavádějí, eh, objevuje se to tedy jak v privátním sektoru, ale taky ve veřejné správě. A vy v těch písemných odpovědích jste upozorňoval na to, že Evropský parlament eh, má samozřejmě také zákonodárné povinnosti a že tady musíme tedy naplňovat i vlastně ten standard. A já si myslím, že my jsme trošku pozadu za tím, co parlament vybojoval za celou tedy veřejnou zprávu v Evropě a vlastně i OLAF doporučil doporučil, aby, anonymní, aby existovaly anonymní možnosti podávání takovýchto oznámení v případě korupce nebo e, různého zneužití a podobně z fondů a tak. Já bych tedy opravdu byl rád, kdybychom se v tomto parlamentu za to rozhodli, že budeme, e, že dáme zaměstnancům tuto možnost. A chci ještě upozornit na to, že akreditovaní asistenti se nacházejí v velmi nešťastné situaci, protože eh, mají vlastně eh, speciální zaměstnanecký vztah eh, s poslanci a já se trochu bojím, že hm, to, co tedy máme v tom služebním řádu, tady možná úplně se neprojeví a všichni akreditovaní asistenti, kteří oznámili něco, přišli o svůj pracovní poměr. A tohle eh, by se tedy eh, neměl, tohle by nemělo nastat samozřejmě. A, eh, protože logický výsledek je, že potom nikdo žádná oznámení nepodává. To máme tedy roky 2017, 2018, to se ukázalo, žádné oznámení nepadlo. Ehm, my už jsme tohleto zažili v minulosti v případě obtěžování že tedy parlament má vlastně vyšší riziko eh, mm, eh, toho, že eh, zaměstnanci tedy podají nějakou žalobu a když tedy vidíme vývoj, k jakému došlo v oblasti ochrany, prevence Eh, sexuálního obtěžování, tak já si myslím, že tohleto všechno, eh, tohleto poučení bychom mohli uplatnit právě v té oblasti boje proti eh, podvodům korupce a tak dále. Že tedy může hm, probíhat nějaké školení a podobně a že bychom možná dokonce mohli používat podobné nebo stejné kanály, které jsme tedy uplatňovali proti tomu sexuálnímu obtěžování a mohli bychom to uplatnit vlastně i proti tedy um, ehm, zneužívat, um, ehm, podvodům. Eh, potom proplácení eh, nákladů, to byla otázka 100. Ehm, tady vlastně máme, že 15 eh, poslanců si nechali proplatit věci, které nevynaložili, to, je, to jsou 2%. Tady se to určitě dá tedy stejně zlepšit, i když to není tolik a Eh, ještě se ptám znovu. Eh, ptal jsem se už v září, ale máte nějaký přehled o tom, kolik poslanců se rozhodlo v tomto období mít eh, oddělené konto pro tyto tedy náklady a jak informujete poslance o jejich povinnostech? že tedy ty peníze, které nevynaloží, samozřejmě musí potom vrátit eh, parlamentu. Eh, tady zase máme zkušenosti eh, že, že jsem se zasedal se věstní schůze a přeslech, přeslechl jsem nějakého poslance, který tam vlastně takto říkal, že byl informován, že peníze, které zbývají, z, těch, z těchto všeobecných prostředků se ten nemusí neplatit zpátky. A poslední otázka, kterou bych ještě položil, tam jde o klimatický dopad. A mm, vidím, že vlastně vozový park Eh, asi 30 eh, aut, která máme v Bruselu, jezdí na eh, letiště. My přitom tady máme vlakové spojení, které jezdí dvakrát za hodinu, takže možná by stálo za to, že bychom mohli verbovat za, za, za tohle, za, za, použa, za používání tohoto vlaku, místo toho, aby využívali ten rozvoz autem. Děkuji. Estoy siendo demasiado buena porque... Děkuji, já jsem na vás příliš hodná, protože sedm minut to nebývá obvykle považováno za stručnost. Každopádně, pane Zdechovský, máme dvě minuty. Zvládnete to stručně, prosím. Já se nejsem jistý, protože já po každém mluvím 15 nebo 20 minut, znáte mě. No ale pokusím se. Takže první, co bych chtěl říct Klausi Velemu, je děkuji moc krát za otevřenost vůči dialogu. Nestává se eh, příliš často, aby někdo ve vaší funkci takto otevřeně hovořil s námi o problémech, protože problémů je hodně, kterým čelíme a je velice důležité být připravený a diskutovat s námi. A já vím, že jste ve své funkci už dlouho a jsem velice rád, že nejste tak arrogantní jako někteří lidé v evropských institucích. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že je naprosto nutné říct, že kantýna v Evropském parlamentu že to je momentálně jedna, jedna z nejlepších v historii za tu dobu, co jsem v Evropském parlamentu a já jsem tu už dlouho. Já bych se chtěl zeptat e, takto. Evropský parlament nám poskytl detailní čísla ohledně nákladů na 12 služebních cest do Štrasburku za rok 2018. Celkový objem nákladů je zhruba 27 milionů 211 tisíc euro což je obrovská částka a to určitě není všechno, co za tyhle cesty platíme. Myslíte, že se s tím dá něco dělat? A druhá otázka, ta se týká deficitu v penzijním fondu. V roce 2018 se tento schodek ještě prohloubil proti roku 2017. Mohl byste nám k tomu něco říct, protože tohle je jedna z věcí, za kterou jsme neustále kritizováni. Tak a stihl jsem dvě minuty. Děkuji moc krát, že jste dodržel čas. Já mám taky tři otázky a pokusím se zeptat velice přímo. Já doufám, že nebudu působit příliš nevzdělaně, ale zkrátka dělám to proto, abych šetřila čas. Pokud jde o diety na služební cesty asistentů ve Štrasburku, chtěla bych se zeptat, pane generální tajemníku, co si myslíte o tom, že tyto diety pro naše asistenty jsou mnohem nižší než pro ostatní zaměstnance. V podstatě to bylo rozhodnutí byro, byra, nicméně z jakého důvodu toto rozhodnutí padlo. Většina asistentů musí musí potom sdílet ubytování, aby nemuseli platit hotel z vlastní kapsy a všichni víme, jaké ceny jsou ve Štrasburku v datech, kdy se koná plenární zasedání. Takže byli byste vy, pane generální tajemníku a byro, eh, ochotní nějakým způsobem ukončit tuto nespravedlnost, která je neudržitelná? A potom, pokud jde o eh, dohodu o spolupráci s výborem regionu a s hospodářským a sociálním výborem, tak já nikde v, ve vašich písemných odpovědích, no možná v otázce, na otázku 3, že byste uh, hovořil o nějaké dodatečné uh, o nějaké částce, která by byla ušetřena tím, že se externalizovalo uh, překládání a tlumočení v podstatě eh, potom to tež se týká EPRS v Evropském parlamentu. A eh, já bych eh, se vás chtěla dále zeptat, jestli by se dalo nějakým způsobem kompenzovat ta ztráta 60 překladatelů. Z jaké části rozpočtu to je? Existuje nějaká analýza zisku a ztrát pro všechny tři instituce tohoto kroku? a e, na druhou stranu, jakým způsobem e, parlament e, zachází s těmi 60 pracovníky navíc, které má EPRS, a to právě v rámci toho snižování vztahu o 5%. A pokud jde o Lucemburg, co bude dělat parlament s budovami, které byly prázdné, tedy během výstavby budovy Konrad Adenauer. Děkuji moc krát, pane generální tajemníku, za odpovědi na tyto otázky. tak já se pokusím eh, odpovědět v tom čase, který zbývá. Tak nejprve otázka eh, pana Dojče. On skutečně je to tak, že máme e, různou distribuci na úrovni managementu u šéfů oddělení, ředitelů a generálních ředitelů. U Head of Unit e, tam jste správně řekl, že největší počet je obsazen francouzi, Itali a Španěli. U ředitelů e, jsou to Němci a proč vlastně v posledních letech ještě více přibylo těchto národností a nikoli spíš těch ze států, které vstoupily v roce 2004. Je to proto, že podle eh, služebního řádu jsme byli povinni všechny rekrutovat v kategorii AD5, takže nejdřív se museli povýšit na AD6, AD7, AD8 a v AD8 museli zůstat ještě dva roky, než se vůbec mohli ucházet o takovou funkci. Takže teď právě eh, jsme v situaci, kdy kolegové, kteří nastoupili jako AD5, vůbec mají možnost se ucházet o funkci eh, Head of Unit. proto to bylo 12-13 let tak, že zaměstnanci z členských států, které přibyli v roce 2004 a 2007, se vůbec nemohli ucházet, protože neměli eh, dostatečnou platovou třídu. A právě ti z těch prvních náborů nyní začínají obsazovat eh, třídy AD 9, 10, 11, 12, 13 a mohou se ucházet. To znamená, že pracovníci ze střední a východní Evropy eh, stále ještě tvoří mizivou menšinu ze všech eh, uchazečů. Bude to tedy ještě nějakou dobu trvat. Možná se to jednou otočí, a už skoro nebudou žádní eh, kolegové ze starých členských států na těchto postech. Tohle je zkrátka důsledek eh, toho, co nám ukládají staff regulations. Mno, velice dlouho trvá, než eh, někdo z těchto nových zemí se může ucházet proč průměrné částky na jednoho tlumočníka jsou tak rozdílné. Je to právě ze stejného důvodu, protože někdo, kdo už je tady 20-30 let, už má potom vyšší platovou třídu než ti, kteří jsou noví. A právě tím vzniká ten velký statistický efekt. U podpory eh, místních poslanců eh, tady máme ještě další efekt, kdy Poslanci ze států, které vstoupily roku 2004 a 2007, vzhledem k rozdílným platovým úrovním, nabírají často mnohem více lokálních asistentů než poslanci z původní Evropské patnáctky. Tady máme tedy obrovskou nerovnováhu, kdy lokální asistenti, nebo kdy poslanci mají velice různý počet lokálních asistentů, což je zkrátka výsledkem různých úrovní platů v členských státech. My jsme se pokusili eh, zavést podporu všude pomocí IT služeb. V minulém legislativním období se to e, povedlo, že že v místních kancelářích je to zhruba podobné jako v Bruselu a ve Štrasburku, ale otázka, e, jak podporovat poslance takhle v terénu, je samozřejmě důležitá. ve Spojených státech je to klidně tak, že poslanec má 20-30 lokálních pracovníků, kteří pomáhají v kontaktu s občany a v členských státech Evropské unie to zatím takto možné není. Děkuji také panu Boje za podporu při eh, téma eh, genderové rovnováhy, životního prostředí, obtěžování a také jazyků. Eh, pracujeme paralelně ve 24 jazycích a další organizace, která je podobně ambiciozní, to je OSN, která má šest jazyků. Takže v Organizaci spojených národů eh, potřebují šest jazyků, nebo využívají šest jazyků, my máme 24 jazyků. Takže to si myslím, že opravdu ukazuje naše zanícení pro jazykovou rozmanitost v Evropské unii. Pokud jde o britské zaměstnance, tak už minulé prezidium učinilo celou řadu rozhodnutí. Eh, Pokud jde abychom zbavili pracovníky té nejistoty. Řekli jsme všem, že budou dále zaměstnáni, že budou mít normální kariéry, budou povyšováni, budou eh, jmenováni řediteli a generálními řediteli, nebudou nijak diskriminováni. Samozřejmě už nebudeme nabírat nové, ale ti, kteří to už, ti, kteří to už jsou, s těmi se bude zacházet zcela stejně. A eh, u e, dočasných zaměstnanců ty jsme přeskoumali případ od případu a ve většině případů e, pracují dále. Takže ti, kteří jsou ve všeobecné administrativě, nemusí mít žádné obavy. U frakcí je to jinak, protože tam samozřejmě eh, frakce je ten, kdo eh, poptává službu. Tam je eh, ta, tam je ta frakce zaměstnavatelem, respektive předsednictvo této frakce a ta také v jednotlivých případech rozhoduje o tom, jak postupovat s pracovníky v budoucnosti. Takže tam se může rozhodnout frakce, my můžeme rozhodnout za administrativu Evropského parlamentu a frakce může také říct ne, že, že jim, jim, ne, ne, že jim ne, neprodlouží poli, eh, pracovní poměr v případě výstupu Spojeného království. U asistentů je to tak, že britští asistenti samozřejmě mohou být zaměstnáváni dále. Žádný poslanec nemá povinnost nabírat asistenty pouze své vlastní národnosti, může nabírat asistenty jakékoliv národnosti, i britské, ale de facto to bude samozřejmě tak, že až britští poslanci odejdou, tak v ten moment eh, i eh, jejich asistenti eh, samozřejmě odejdou. U stran je to tak, že tam není problém samotná strana, ale máme novou, nový nezávislý orgán pro kontrolu eh, politických stran a tento nezávislý orgán je nezávislý. Sice dostává prostředky od Evropského parlamentu, ale zatím není upraveno navzdory své nezávislosti, komu vlastně má skládat účty jestli například v postupu absolutoria skládá účty Evropskému parlamentu, anebo možná radě nebo komisi. Podle mého názoru tohle je téma, které v příští novele pravidel pro evropské strany a nadace bude muset být eh, upraveno, aby bylo objasněno, kde eh, nebo komu tento orgán skládá účty, navzdory samozřejmě své nezávislosti, jelikož je to orgán nezávislý. Pan Freund řekl, že je pozitivní, že teď máme legislativní stopu, legislative footprint, že máme tento nástroj, naši pracovníci eh, říkají, že to, co má komise, se nám úplně nehodí, že my máme jiná téma. To ale neznamená, že o tamto nemůžeme vůbec eh, žádné podněty převzít a eh, k tomu doplnit ještě nějaké další návrhy, které si vyvineme sami pro sebe a můžeme jimi zlepšit ten nástroj. Pokud jde o princip otáčivých dveří, tak eh, předpokládám, že poslanci jsou si ho vědomí a eh, pokud náhodou ne, tak eh, já bych ještě apeloval na příslušná oddělení, aby z toho učinili standard, když poslanci odcházejí, aby je ještě výslovně informovali o pravidlech. Pokud jde o whistleblowery, tak tady myslím si, že problém je u akreditovaných parlamentních asistentů protože ti, ne, ti nemají jaksi služební poměr s Evropským parlamentem jako takový. Nicméně eh, je správné, kdy v případě prokázaného, aby v případě prokázaného obtěžování jsme našli řešení. Eh, tam, kde to, nejí, tam, kde to není pouze o tam, kde to není pouze obvinění, ale tam, kde výbor pro obtěžování skutečně dospěje k závěru, že obtěžování se odehrálo, eh, pak eh, poslanec musí eh, platit ze svých prostředků asistenta až do konce legislativního období. Takže dá se předpokládat, že by se dalo dojít k podobnému závěru tam, kde se prokáže, že negativní následky ne nejsou pouze na straně asistenta, ale kde skutečně tam i, i, i tam potom poslanec přejím, přejímá finanční závazky až do konce legislativního období. V těch případech, které se dají prokázat, mohl by to být tedy paralelní postup, jako v případě obtěžování. Tam to bylo, myslím, pragmatické a funguje to zatím dobře, pokud vím. K paušálu na obecné výdaje. Máme jako standard, že paušál na obecné výdaje se vždycky poukazuje na oddělené konto, například od cestovních náhrad, takže my neposíláme všechno na jeden účet, ale generální ředitelství pro finance vždycky požaduje, eh, aby poslanec uvedl dva účty. Jeden na proplácení eh, různých služeb a cestovních náhrad a tak dále a potom odděleně od toho se poukazuje paušál na obecné výdaje. Pokud jde o klima, tady mohu říct, že parlament už díky kompenzačním opatřením je klimaticky neutrální. Celkový dopad parlamentu e, je offsetovaný e, s pomocí smluvních partnerů, které máme. V oblasti automobilů jsme eh, se rozhodli, že do roku 2024 budou plně elektrická a bude přechodné období s hybridy, a to zejména pro trasy do Štrasburku. Pokud jde o vlak na letiště, tak eh, ten je přijímán čím dál lépe. Taky eh, bude si žádat určitý čas, než se staré poměry úplně změní, ale teď už máme možnost přímo z parlamentu dojet vlakem na letiště a toho se bude využívat mezi poslanci čím dál více. Potom děkuji panu Zdechovskému za eh, milá slova a zejména za eh, explicitní chválu kantýny. Samozřejmě chutě jsou různé, možná, že ostatní nejsou zase tak nadšení, ale o to je hezčí, když někdo nadšený je. Pokud jde o služební cesty do Štrasburku, jestli jsem to správně pochopil, tak za poslední rok v rozpočtovém postupu eh, no, jsme zredukovali náklady na cesty do Štrasburku a eh, poslanci tedy jsou vybaveni svou kanceláří a potom ještě další kanceláří, což znamená, že máme zhruba 30, eh, odevzdali jsme poslancům zhruba 350 kanceláří administrativy. Znamená to, že pracovní možnosti eh, u obecné administrativy se spíše zhoršily Eh, takže generální ředitelství se musí vždy zamyslet, jestli skutečně každá služební cesta do Štrasburku je nutná, anebo zda nutná není. Já vím, že některá generální ředitelství eh, budou dále redukovat cesty do Štrasburku. Pokud jde o penzijní fond, tak vy jste správně řekl, že momentální deficit se snížil, což je hezké, a to o 20 milionů euro, což samozřejmě eh, souvisí s momentálním vývojem na trhu, protože eh, penzijní fond investuje, takže tady je vývoj pozitivní. Mohou potom samozřejmě nastat eh, horší časy, a věci se začnou bohužel vyvíjet špatným směrem, ale nezávisle na výsledku za letošní rok věřím, že v poměrně dohledné době prostředky z penzijního fondu budou moci být čerpány a to do konce tohoto legislativního období, což by tedy bylo řešení, které je třeba nalézt. Potom paní předsedkyně ještě měla pár otázek a to na téma eh, cestovních náhrad do Štrasburku. Máme tři eh, rozdílné modely. Na jedné straně eh, máme eh, náhrady pro poslance, potom máme druhou výši náhrad, to je systém pro úředníky, pro zaměstnance a zaměstnance frakcí a potom třetí úroveň máme pro asistenty. O tom se vedly intenzivní diskuze na minulém byru a to o dvou otázkách. První otázka zněla, jestli mají být prostředky zvýšeny nebo ne a druhá otázka zněla, jestli máme zůstat u systému, kdy poslanci mají tři různé možnosti stanovit výši této náhrady. Tady nebylo prezidium jednomyslné, ale většina prezidia byla proto, aby se cestovní náhrady zvýšily, ale abychom zůstali u separátních systémů s třemi různými výšemi. Takže to bylo politické rozhodnutí minulého prezidia uchovat poslancům tuto možnost. Ale ty částky jako takové zvýšit. Pak jste se ptala na dohodu o spolupráci s výborem regionu a s hospodářským a sociálním výborem. Já jsem tehdy eh, vyjednal tuto dohodu, takže znám tuto problematiku eh, velice dobře. Eh, tehdy to bylo tak, že byl velký rozdíl v pracovní zátěži u jednotlivých překladatelských oddělení. A dalo se tedy říct také rozdíl v produktivitě. Produktivita eh, parlamentních překladatelů byla mnohem vyšší a produktivita překladatelů ve výboru regionu a hospodářského a sociálního výboru byla mnohem nižší. Byla o tolik nižší, že v podstatě eh, mohla pracovat eh, při zachování stejné produktivity i kdyby jich bylo o jedno sto méně těch pracovníků. A už tehdy eh, parlament externalizoval určitou část práce za výhodnější ceny a ve výboru regionu a e, v hospodářském a sociálním výboru taková praxe nebyla. A my jsme se tehdy domluvili tak, že jsme řekli, že právě u mladších kolegů mezi překladateli bylo mnoho těch, kteří se stali e, překladateli zkrátka proto, že měli jazykové nadání, ale kteří si uměli dobře představit, že se budou vyvíjet dále, že přeberou nějakou obsahovou činnost a tak dále. Takže jsme tehdy vypsali výběrové řízení do výzkumné služby, kde z 60 bývalých překladatelů z výboru regionu a hospodářského a sociálního výboru jsme na, na jejich přání nabrali, oni se sami přihlásili a integrovali jsme je do nové rešeršní služby e, Evropského parlamentu. A na oplátku výbor regionu a hospodářský a sociální výbor dostali možnost také používat tuto rešeršní službu. Takže e, máme větší rešeršní oddělení e, a Výbor regionu a hospodářský a sociální výbor mají vůbec poprvé takovouto službu. A bylo to pro doty, i do protečné, pro dotyčné pracovníky velice zajímavé. Eh, pro, a vyřešil se tím nadbytek pracovní síly mezi překladateli výboru regionu a hospodářského a sociálního výboru. Převzali jsme u toho také závazek, že eh, pokud jde o rozpočet obou institucí, tak budeme dlouhodobě i střednědobě e, bránit tuto linii 1,9 milionů euro, aby, e, aby i oni mohli určité záležitosti externalizovat. A e, tento slib stále dodržujeme jakožto rozpočtový orgán a požadujeme například v současném rozpočtovém postupu navýšení nad eh, těch 1,2 milionů, tak jak bylo plánováno, 1,38 eh, nebo možná 1,48 milionů, takže my dodržujeme náš slib vůči oběma těmto výborům, oběma těmto institucím. A pokoušíme se i eh, oproti radě a komisi prosadit toto navýšení rozpočtu pro oba výbory. A potom ještě poslední otázka na budovy. Týkalo se to budov ve Štrasburku. Od prosince začneme s novou budovou Adenauer eh, a od roku, nejprve částečně od roku 2020, už potom kompletně. Takže 70% našich pracovníků by se mělo nastěhovat do nové budovy Adenauer do září 2020. To nám potom umožní vyklidit ostatní budovy eh, s výjimkou staré budovy Adenauer a možná ještě některých menších objektů. Eh, Město Lucemburk je nám velice vděčné, protože v jedné z těchto budov bude sídlit Evropský úřad veřejného žalobce. Takže eh, jakmile, kdy úplně eh, bude k dispozici budova Konrad Adenauer, tak to bude eh, podle současných prognóz v roce 2023, tedy před začátkem příštího legislativního období. A ta, tehdy 100% pracovníků bude eh, moci sídlit v nové budově Adenauer, což znamená, že těch ostatních šest budov už nebudeme potřebovat. A i stará budova Adenauer už nebude potřebná a budeme moci nabídnout eh, pracovníkům v Lucemburku stejné pracovní prostředí jako v Bruselu, tedy průměrně 11 čtverečních metrů na pracovníka. Děkuji vám moc krát a na závěr ještě paní Grapiny chce něco říct. Chcete ještě říct pár slov závěrem, eh, čas nám ale běží, tak pokud chcete něco říct, tak můžete, ale prosím stručně. Děkuji tak eh, děkuji panu místopředsedovi, panu generálnímu tajemníkovi. Myslím, že ta rozprava byla velmi realistická. A kolega hovořil o jídelně. Musíme vzít v úvahu veškerá stanoviska a dbát všeho, co zde zaznělo, zejména v, v kontextu absolutoria. Auditor to řekl, hovořil o příslušné kapitole rozpočtu, tedy pokud, pokud je třeba učiním doporučení pro řešení těch kapitol, o kterých jsme mluvili. Děkuji mnohokrát za vaši otevřenost, pane generální tajemníku. Děkuji, děkuji všem, děkuji panu Silva Pereirovi, panu Velemu, panu Galvinovi, děkuji také panu Rusovi z Evropského účetního dvora a zejména děkuji tlumočníkům, za to, že nám umožnili přetáhnout a e, hovořit dál ve svých jazycích. Příští schůze bude 28. listopadu od 9, od 9 hodin do 12 ve Štrasburku. Děkuji a zasedání je u konce.